Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, dann fangen wir mit dem zweiten Teil. Začneme tedy druhou částí našeho eh, výboru. Vítám také diváky webstream. Jak víte, tak jsme živě přes internet přenášení. Dnes máme na programu bod 13, postupy stabilizace eh, asociační dohody Evropské unie. Na jedné straně jaderná energie, na druhé straně Kosovo. Takže předám i hned slovo našim řečníkům. Děkuji, pane předsedo. Velmi srdečně vás zdravím. Jak víte, máme jako téma nařízení Evropského parlamentu a rady v otázce postupu pro používání dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unii a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé. Ten postup je znám, nařízení znáte také. Týká se to kontingentu nebo tedy kvot na vybrané zemědělské rybolovné produkty pocházející z Kosova, které mohou být přivezeny do Unii se sníženým clem. Ale samozřejmě v rámci těch celních kvot. Důležité je stanovení předpisů, které, kterými se řídí zpráva těchto celních kvót a, a také jejich vyhodnocení. To vše je obsaženo v nařízení. Nařízení nebudí žádné pochybnosti, žádné spory, aspoň zatím tomu tak bylo. Nikdo mě na nic neupozorňoval, takže já jsem navrhl pouze jednu drobnou změnu Máte ten pozměňovací návrh ve třetím úvodním ustanovení a jediným cílem, ale důležitým, je zdůraznění role Evropského parlamentu ve přijímání prováděcích aktů. Ten pozměňovací návrh je přijat také radou. V souvislosti s tím se mi zdá, že zde není žádný problém abychom tady zaujali pozitivní stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Herzlichen Dank. Dann gebe ich den Schattenberichterstatter das Wort, Herrn Danti. Stínový zpravodaj má slovo, um, pan Danky. Děkuji, pane předsedo. Ze vše nejdříve bych rád poděkovala zpravodaji za odvedenou práci. Už eh, v lednu parlament v prvním čtení schválil dohodu, která se týkala právě stabilizace a přidružení mezi Evropskou unii a Kosovo, Kosovem, aby se rozšířily vztahy, ale zároveň, aby se tedy udržela pozice členských států. Abychom tedy uplatňovali postupy v této dohodě, tak teď parlament a rada musí schválit nařízení komise, o kterém teď diskutujeme. Je to technický file, musíme ho schválit rychle aby ty kvóty obsažené v dohodě začaly fungovat už od ledna v plném rozsahu. Já chci připomenout, že tato stabilizační a asociační dohoda je první uzavřená mezi Evropskou unii a Kosovem a obsahuje velmi důležitá ustanovení z hlediska nebo důležité pro budoucí evropskou integraci, podporu ochrany spotřebitelů, eh, veřejných zakázek a dalších eh, pravidel našeho vnitřního trhu. Politiky, spolupráce, s nimi se tady počítá, by mohly podnítit také socioekonomický rozvoj regionu a tím pádem by se podpořila stabilita celého regionu. Děkuji ještě jednou zpravodaji a doufám, že ve výboru bude tento akt schválen velkou většinou. Děkuji. Um, další sínoví zpravodajové nejsou přítomni. Někdo další z kolegů si přeje se k tomu vyjádřit? Není tomu tak. Dám slovo komisi, pane Nils DG Neil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za možnost k vám promluvit. My si velice ceníme té podpory, která tady byla vyjádřena a já podporuji, co řekl zpravodaj Stínový zpravodaj. Stabilizační dohoda s Kosovem platí od 1. 4. 2016. Mm, bez tohoto nařízení a podrobných mm, implementačních nařízení a mm, rybolovné kvóty a tak dále toto nebude možné otevřít. Takže ehm, e, stabilizační dohoda se tak stává realitou. My oceníme rychlost, s jakou parlament a rada řeší toto otázku Eh, je to, mm, byl to den po zveřejnění balíčku o veřej, rozšíření a komisař Hán odjíždí do Prištiny, tedy den předtím to bylo, takže to si, toho si velice cením. Děkuji. Spravodaj bude mít slovo. Takže děkuji za všechna tato vyjádření, která potvrzují to, že nám záleží na tom, aby ten dokument byl přijat co nejrychleji. Jen připomínám z formálního hlediska těm, kteří jsou tady dnes přítomni, eventuálně i dalším osobám, že termín předkládání pozměňovacích návrhů je 11. listopadu do 12 hodin a tím se uzavře tato etapa práce. Děkuji. Ganz genau, Dankeschön, Herr äh, Berichterstatter. Děkuji, pane zpravodaji. 11. listopadu 12 hodin je hůta pro pozměňovací návrhy a 28. až 29. listopadu se o tom bude hlasovat. Tím jsme uzavřeli bod 13, dostáváme se k bodu 14 otázka nového obchodního rámce mezi EU a e, Tureckem jako modernizace celní unie. Mm, už několikrát jsme mluvili o nutnosti modernizace celní unie s Tureckem. I komise ehm, Předkládá návrhy k modernizaci bilaterálních obchodních vztahů a modernizaci celní unie. Ehm, za druhé jsou tady i politické výzvy ve vztahu k Turecku. Je tedy více než na místě, ehm, abychom o vztahu s Turec, zamýšlet nad vztahem s Tureckem, především obchodními vztahy. Máme tady zprávu, iniciativní zprávu, pan zpravodajem je pan Borely a ta zpráva je vysoce kvalitní. Pracovní dokument, který předložil a dostane s tímto slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Mým úkolem je předložit vám logiku, cíle a strukturu pracovního dokumentu, který jsme vypracovali při přípravě nelegislativního usnesení o novém obchodním rámci a modernizaci celní unie mezi Evropskou unii a Tureckem. Než se vyjádřím k obsahu, tak dovolte poznámku k posledním událostem, které otřásly demokratickými principy a systémem svobod v Turecku. A my jako poslanci nad tím nemůžeme zavírat oči. Dokument, který dnes předkládáme, chce být společným základem pro diskusi a reflexy jako první krok směrem k definování společného stanoviska. V tomto případě návrhy, rady a kritiky, které chcete předložit, budou nutné a užitečné k tomu, abychom dosáhli výsledku, který, i když se bude zaměřovat na obchod specificky, bude moci zohlednit také hodnoty a principy, které Evropská unie chce a musí sdělovat světu společně se, svémi, se svými akcemi a svými politikami. A z tohoto hlediska počítám s vašimi příspěvky, především s příspěvky eh, stínových zpravodajů. Máme zde pět částí toho pracovního dokumentu. Je zde úvod, potom kontext, prezentace současné situace, možné myšlenky na rozvoj a potom nějaké závěry. V tom úvodu jsme se snažili vymezit eh, naši působnost a zaměřit se na cíle, abychom se nenechali rozptýlit situacemi, kde nemáme přímý mandát, ale které tedy existují. Naše práce se musí zasadit do dvou eh, takových hlavních linií. V souvislosti s naším mandátem výboru INTA musíme se tedy zaměřit na obchodní vztahy. Na druhé straně jsme si vědomi toho, že naše akce musí být součástí globálního strategického přístupu, který má Evropská unie ke zbytku světa a který obsahuje také naše hodnoty. Musíme říci, že musíme přinést také přidanou hodnotu nejen tedy k našemu odvětví, ale celému působení Evropské unie. Z těchto dvou akcí, které nám připadají zásadní, je první věc eh, Evropská, tedy ta současná celní unie už eh, trvá 20 let a přinesla růst jak EU, tak Turecku. Potom eh, geografická blízkost turecké ekonomiky je pořád eh, silnější vzhledem ke globalizaci. Jakékoliv rozhodnutí bude přijato, tak bude platit několik let a toho si musíme být vědomi a musíme to také sdělit našim partnerům. Pokud jde o všeobecný kontext, který všichni znáte, jsou zde různé přístupy, ovšem dvě věci, dva aspekty nám připadají prioritní. Na jedné straně Celní unie v současné době je jediným strukturovaným kanálem pro dialog s Tureckem, který je v současné době aktivní také směrem k občanské společnosti. Včera jsme si v tomto smyslu vyslechli předsedu kurdské strany HDP, který navštívil Evropský parlament a řekl, že plně souhlasí s posílením obchodních vztahů EU-Turecko, což je jediná cesta, jak zabránit úplnému uzavření Turecka do sebe. Dále zde je také neuplatňování dohody z Ankary na Kypr. Tyto dva aspekty jsou nevyhnutelné bez ohledu na řešení, které bude přijato, pokud jde o současný stav celní unie. My jsme identifikovali ty kritické body, tak jak nám byly prezentovány důležitými operátory z tohoto odvětví, ať už tedy evropskými nebo tureckými. Několikrát jsme je vyslechli na monitorovací skupině. Tady musíme zdůraznit dvě hlavní oblasti zájmu. Nejdříve tedy to, že turecká vláda čím dál více používá dekrety, které zavádí celní a regulační překážky, které jdou eh, proti celní unii. A potom eh, je zde také asymetrie obchodních dohod, které jsou uzavřeny mezi EU a třetími zeměmi a chybí zde nějaká harmonizace, pokud jde o rozhodovací proces v rámci EU, pokud jde o možný vývoj do budoucna, tak eh, jsou zde tři možnosti. Zachovat status quo, to znamená zachovat celní údy z roku 1995 bez jakékoliv změny, modernizovat eh, celní unie, aby byla vyváženější a operativní a také ji posílit eh, dohodou, která zahrne i ty vyloučená odvětví, anebo náhradě celní unii Deep and Comprehensive Free Trade Agreement eh, na základě toho, nebo podle modelu toho, co uzavřela EU v posledních letech. Vyhodnocení těchto různých možností je velmi citlivá a technická záležitost. Musí zahrnout eh, takové věci, jako zemědělství, veřejné zakázky, eh, služby a energetiku. To v současné době není zahrnuto do celní unie. Určitě nám pomohou výsledky studie dopadu, který zveřejní Evropská komise a také stanovisko ekonomického a sociálního výboru. V závěru hovoříme o tom, že teprve poté, co zde bude ten návrh mandátu komise, tak budeme moci přistoupit k našemu usnesení, abychom to mohli všechno vyhodnotit nejen v rámci našeho pole působnosti, to znamená působnosti výboru INTA, ale také v kontextu globálních eh, akcí EU. Můžeme dosáhnout dva výsledky. Nejdříve tedy přijmout konkrétní eh, návrhy, které se budou řešit na úrovni celní unie a zároveň můžeme posílit eh, sociální hodnoty, odborářské hodnoty a také práva prostřednictvím jednacích nástrojů, které jsou progresivní a mají horizontální povahu. Já si myslím, že náš výbor má před sebou nesnadnou výzvu. Nebudu říkat, že je historická, ale myslím si, že pokud se nám to podaří, tak budeme konkrétně užiteční Evropské unii a především Turecku. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji. Nejprve dám slovo stínovým pravodajům. Pan Milik, ehm, z EPP. Děkuji. V podstatě souhlasím s tím, co bylo řečeno, protože stávající rámec pro e vztahy s Tureckem se datuje od roku 95, což je samozřejmě dlouhá doba. Spousta věcí se změnila. Pokud chceme aktivizovat naše ekonomické vazby a nejen to, Eh, musíme jít dopředu. Má to samozřejmě vedlejší účinky, ale musíme se také držet našeho mandátu, protože obnovená celní unie nevyřeší všechny otázky, které máme s, eh, vůči Turecku. Když se díváte na perspektivu, na cestu, kterou jsme se vydali, to je správná a Vyžadují to eh, naši producenti, naši exportéři, ti, kteří pracují v tom průmyslu. Takže očekávám pokrok, musíme najít řešení celní unie co nejdříve. S tím, že víme, že ne všechno se změní. V každém případě zintenzivnění intenzivnější ekonomické vztahy e, slyší naší, náš leverage nad tureckými záležitostmi, což je velmi relevantní v, té, v této chváli. Děk, děkuji za SND, pan Danty. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, kolegovi Borelimu za jeho dokument, eh, který je dobrým základem eh, pro reflexy, především s ohledem na potíže a problémy, na které teď v současné době narážejí všechny zúčastněné strany při provádění celní politiky. Brzy budeme muset hovořit o konkrétních návrzích na modernizaci obchodního rámce s Tureckem také ve světle mandátu, který předloží komise. V této předběžné fázi mi ale dovolte, abych se zaměřil na naše obchodní cíle v souvislosti s politickým rámcem. Nedávné události v Turecku vyvolávají pozornost ze strany Evropy z různých důvodů. Především je zde tedy ta prostorová dimenze, jak už připomněl zpravodaj ve svém dokumentu. Blízkost Turecka vede k tomu, že nemůžeme zavírat oči před tím, co se tam děje. Ale nemůžeme zavírat oči především proto, že hovoříme o zemi, která vyjádřila nebo vyjadřuje už poměrně dlouho svou vůli stát se plným eh, členem eh, evropského projektu. Ten eh, akt, který se odehrál v červenci minulého roku, je protidemokratický. Potřebujeme ovšem přiměřená opatření, masivní propouštění a také zavírání členů opozice. To všechno svědčí o tom, že v Turecku se nerespektuje naplno právní stát. a už tedy velmi dlouho se neuplatňuje protokol z Ankary na Kypr. My máme svůj systém hodnot, musíme dohlížet na to, aby tyto hodnoty byly dodržovány i v tomto smyslu. A já jsem přesvědčen, že dnes by bylo vhodné použít nástroje, které máme k dispozici, především tedy ty obchodní nástroje, abychom vrátili tyto důležité partnery na správnou cestu, na cestu integrace a stability. Přes nedávné události obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem budou i nadále probíhat a právní systém, v němž jsou zasaženy, je v současné době už překonána. Musíme vyhodnotit, jak odstranit překážky o kterých hovořil zpravodaj a které brání plnému uplatňování celní unie. Od systému řešení sporu, který musí být eh, efektivní a musí zaručit dodržování ustanovení. Zároveň musíme také vyhodnotit možnost rozšířit naše obchodní vztahy s Tureckem na nové oblasti, to znamená malé a střední podniky, veřejné zakázky, služby, udržitelný rozvoj. V tomto kontextu bude zásadní dát odpovídající význam otázce dodržování, recipročnímu dodržování ekologických, sociálních a pracovních standardů, které se v dokumentu zmiňují jen okrajově. Já si myslím, že je to naopak strategická pozice a využívám toho, abych se zeptal komise, jaké jsou možné scénáře, na kterých pracují. Děkuji zpravodaji a těším se na plodnou spolupráci. E Děkuji za ECR, eh, eh, e pan Tři body, pane předsedo. Já, my souhlasíme s tou zprávou i se stí, ostatními stínovými zpravedaji. Je dobré, že máme, že můžeme pracovat na společném základě za druhé, eh, zpravodaj zmínil možnost, jak můžeme postupovat v budoucnu, modernizovat status quo, anebo obchodní dohoda. Měli bychom se odklonit od statusu quo, protože tam jsou velké problémy na obou stranách, to všichni víte. Takže modernizace eh, dohody a nebo obchodní dohoda to bychom preferovali, protože uh, liber, vedl k obsahlé liberalizaci. Zda je to možné, to nevím. To se ukáže při těch jednání, takže buď modernizace nebo trade agreement. Další připomínka. Uh, my všichni známe situaci v Turecku, nelíbí se nám to, nejsme spokojeni, musíme to formulovat Opakně, Opatrně na jedné straně bylo řečeno, že se musíme podívat nebo zajistit na to, aby Turecko vlastně zůstalo v našem prostoru, abychom ho mohli ovlivňovat. A tady je nutné říci právě, když eh, ta perspektiva vstupuje stále mm, slabší, pak obchodní vztahy s Tureckem bychom na to bychom se měli zaměřit. Takže tady je souhlas s tou dohodou i s my názory ostatních stínových zpravodajů. Děkuji. Eh, Marie? Eh, děkuji, hodně už tady zaznělo. A samozřejmě je tomu tak, když se týká otázek spojených eh, s Tureckem se především eh, dnes soustředím na obchodní aspekty, což neznamená, že tady nejsou i jiné aspekty, eh, na které by se také mělo EU eh, ve svých vztazích k Turecku soustředěvat. Chci poděkovat zpravodaji za jeho mm, úvodní slova. Já s celou řadou souhlasím. Také je zde briefing, který jsme dostali od Evropské komise o situaci v Turecku po Eh, těch eh, událostech. Můžeme říci, že když vznikly tyto vazby s Tureckem, tak se očekávalo eh, mnohé, co dnes se zcela nenaplnilo. Máme tady tedy určitý rámec a jeho přehodnocení, zhodnocení je rozhodně na místě a je důležité, aby toto zpravodaj zdůraznil. Musíme také jasně říci, že v našich vztazích s Tureckem EU Eh, není pouze vedeno svými zájmy. Eh, já bych eh, ráda spochybnila takové, takové zaměření, které se zdá, že dnes se někdy projevuje. Způsob, jakým je právní stát pod tlakem v Turecku, to je také bod, který by na našem programu měl být náležitě zohledněn. A v tom bychom eh, mohli sledovat, jakým způsobem to může jít ruku v ruce také s hodnotami, jako je obchod. Jaký to má dopad na tureckou ekonomiku? Tady je celá řada obav, jako je transparentnost, eh, eh, korupce, ale také například v digitálním obchodu. Digitální obchod je stále důležitější a důležitější, dává nové příležitosti lidem, aby využili nových služeb Eh, s, vysokým úrov, s vysokou úrovní eh, monitorování, ale také nahoděným blokováním některých služeb online. Prostě tyto příležitosti nejsou využívány. <clears throat> A to by mohlo bránit pokroku v této oblasti. Já si tedy myslím, že je opravdu důležité, abychom se podívali specificky na ty standardy a hodnoty, eh, které by měly jít ruku v ruce s mm, rozšiřováním, posilováním této celní unie. A musíme sledovat, jak to eh, respektování těchto standardů do pravidel zapracovat. A konečně, eh, myslím, že musíme zcela jasně říci, jaký je mandát, abychom eh, neměli prostě opakování typu. Když vidíme, jak se spolitizoval tento mandát, ze strany řady aktérů. Připomeňme, že tady je třeba být v kontaktu s různými partnery, abychom naplnili svou odpovědnost a e, zajistili náležitý upgrade e, celní unie podle toho, před jakými výzvami zde stojí. všechno víme. Eh, víme, že tady je eh, prostě situace, kdy prakticky celá opozice se ocitla ve vězení a uvidíme, s čím se eh, přijde dále. To má své důsledky. A já myslím, že je velice důležité, Eh, nepřerušit všechny styky. Ano, je velice důležité udržet otevřený dialog. Eh, já bych řekla, že eh, modernizace a rozšíření celní celní unie by byl špatný signál. Příští týden budeme mít další diskusi o Turecku, já i velmi očekávám. Bude tady také diskuse s Evropskou komisí, s členskými státy a tady je třeba vyslat jasný signál, silný signál vůči Turecku. Bylo by špatné, kdybychom my ve výboru INTA E, e, tak takto zdůrazňovali rozšíření a upgradování e, celní unie s Tureckem. To by byl špatný signál. Já bych chtěla říct, že bychom neměli s tímto bodem dále pokračovat a ne, neměli bychom apelovat na komisi, aby naplnila tento magnát, mandát. Je tady velmi málo možností, jak vyslat opravdu silný Eh, signál vůči Turecku, když nechceme přerušit všechny eh, vztahy. Někteří hovoří o zmrazení eh, přístupových jednání a o dalších možnostech, ale vlastně uzavřít tady něčemu, co je velmi blízké obchodní dohodě, vlastně celní unie ještě něco více než obchodní dohoda, takže rozšířit to, prohloubit to, to podle mého názoru je velmi špatné. zapojit všechny evropské občany se stejnou silou a také očekáváme, že vy nás stejně budete hájet. A chtěl bych hovořit o konkrétních aspektech. Bylo tady řečeno, že celní unie s Tureckem eh, byla zahájena v roce 1994, jistě si se mnou. Eh, vzpomínáte, že to není jen otázka času, eh, časového průběhu. My, tedy Evropská unie, musíme eh, být zodpovědní také za to, že se některé povinnosti v Turecku neplní. My nemůžeme eh, žádat eh, po jiných státech, aby respektovali právní stát, když my sami zavíráme oči před tím, že tady dochází k takovýmto pochybením a tvářit se, že prostě taková dohoda či taková unie může pokračovat eh, bez ohledu na to, že tady dochází k závažným porušováním lidských práv. Já jsem velmi rád, že o tom hovoříte, hovoříme, eh, protože se objevují rozumné hlasy. Včera se poprvé hovořilo o zmrazení Eh, přístupových jednání do EU. Z jakého důvodu? Protože Turecko neaplikuje právní stát, eh, protože tam není nezávislá soudní moc a protože dochází k systematickým porušováním lidských práv. A eh, příslušný komisař za lidská práva popisuje velmi eh, tristním způsobem, velmi znepokojivým způsobem situaci v Turecku. Může se tam dokonce hovořit o Erdoánově eh, diktatuře. I v Turecku jsou lidé, kteří přece očekávají od nás, že budeme hájit eh, naše hodnoty. A tito lidé jsou hluboce zklamáni. Já už končím, pane předsedo, a jednu věc ještě upřesním. Nechám stranou veškerou politickou diskusi. Zapomínáme na velice důležitý aspekt, když hovoříme o té možnosti upgradeu celní unie kompromis. Eh, všechny eh, proporce zachovány. Říkám, že máme eh, před sebou potenciálního Hitlera. A někteří z vás by možná chtěli diskutovat o zlepšení těchto vazeb s touto zemí, která má takovýto režim, jako kdyby se nic nedělo. Děkuji. předřečníkovi? Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci uh, říci, že tady nahrazuji Marin Lepen, která bohužel tady být nemůže. Dámy a pánové, říkáte, máme s Tureckem znovu uh, projednávat celní unii a já na to odpovídám takto. Eh, Turecko není součástí evropské civilizace. Turecko stále více se vzdaluje od našich principů a hodnot autoritářský režim Redoána propustil desítky tisíc policistů, učitelů, soudců eh, a přitom tito lidé nesmí opustit turecké území. Eh, Kurčtí představitelé jsou zatýkáni, eh, kurdská menšina má stále méně a méně práv, práva její jsou pošlapávána Víme, že Turecko velice dlouho ponechávalo eh, průchod ropě eh, v rámci eh, syrského konfliktu a také vlastně to posilovalo Daesh. Oslabuje syrské Kurdy a vojenským způsobem mm, bojuje proti těm, kdo bojují proti islamistům islamského státu. A my eh, chceme podpořit tuto zemi eh, obchodní dohodou, to by znamenalo pošlapat naše hodnoty. Za druhé, my nemáme žádné ekonomické eh, zájmy na tom, abychom ještě rozšířili dovoz Turecka. Turecko nehraje podle našich pravidel. Naopak zhoršuje nebo zpřísňuje své celní opatření. V rámci jednání E, například, e, jak víte, 350 eur je plat, průměrný plat e, v Turecku. To znamená, že turečtí pracovníci jsou mnohem méně odměňováni než naši pracovníci. To vede k delokalizaci například automobilového průmyslu a tak dále můžeme říci také k otázce investic do Turecka. 20 milionů Turecko. Tady vlastně Turecko je zcela, má zcela rekordní údaje pro výrobu i pro vývoz. Nemyslíte si, že právě v automobilovém průmyslu eh, evropští pracovníci opravdu již hodně trpěli eh, konkurencí eh, ze zemí s nízkými náklady? Hovoříme tady o volném obchodu s Tureckem. Přitom vidíme, že tady je velmi autoritářský režim v Turecku. Já myslím, že je třeba definitivně zastavit proces přístupových jednání s Tureckem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Stínový zpravodaj tady není, ale já chci říci ehm, dvě slova k té diskusi, eh, už protože kolega Mavrides tady promluvil. Já se domnívám, že analýza, ehm, ty analýzy těch dramatických poměrů v Turecku se shodneme, je to neakceptovatelné. Ale bychom se měli zamyslet nad tím, jak obchodně politická perspektiva eh, vztahu s Tureckem by měla vypadat v budoucnu. Já se domnívám, že v tuto chvíli to není eh, dobré o tom rozhodovat. Jsem proto proto, aby tento výbor se pokusil vycestovat do Turecka ještě letos a mluvit o Eh, situaci v Turecku, v institucích a zjistit, jak vypadá postoj Evropského parlamentu. A to veřejně. A tím ukázat, že neakceptujeme, co se děje v Turecku. Jasně říci, že hodnocení ekonomických vztahů k tomu patří. Musíme podpořit demokratické síly, eh, které si nepřejí eh, další zhoršování diktatury. Současně ale pro náš výbor je důležité, abychom ukázali, že nemůžeme jednat rozporuplně. Jako Evropská unie jsme přijali sankce proti Ruské federaci v konkrétní politické situaci a vůči Turecku to neděláme. Musíme být koherentní. Když se dáme, dostaneme do nějaké situace, tak musíme vědět také, jak z toho ven. Já bych chtěla diskutovat o tom, jaká je tam perspektiva. Kdybychom přikročili k nějaké sankci, ekonomické spolupráce, tak musíme vědět, jak z toho ven. Jinak to je jenom symbol, který nepomůže ani našim lidem, ani lidem tam. Další přihlášky do diskuze, prosím stručně, pan Buchner, pan Fabrix. Děkuji. Já jsem byl dva týdny na východě Turecka, Kurdy, a tam jsem viděl takové případy porušování lidských práv, že to ani nemůžu popsat. Celé čtvrti kurdské byly bombardovány s obyvateli, eh, kteří tam byli a úplně srovnány se zemí. Byly tam mm, tresty smrti bez soudu. To jsou věci, které nemůžeme akceptovat. Já vím tureckého obyvatelstva, že velká část mm, podpory, kterou má Erdogan, er- Erdogan mezi obyvateli, je, že došlo k ekonomickému vzestupu. Pokud teď novou dohodou řekneme, že chceme posílit ten ekonomický vývoj, tak posílíme přímo také podporu Erdogana. A my bychom měli projevit pravý opak. Děkuji. Pan Pabrix. Well, just very briefly to... Děkuji, jen velmi stručně. Chci něco dodat k tomu, co zde zaznělo. Diskutujeme o aktualizaci celní unie a našich eh, obchodních vztahů. To znamená, že se nemůžeme vyhnout obecnému kontextu, to je jasné. Ale zároveň bychom neměli upadnout eh, do další pasti tím, že bychom třeba Turecko srovnávali s Ruskem, pokud je o sankce. Tam je pořád velký rozdíl. Možná se nám nelíbí, co se děje uvnitř Turecka, ale musíme si pamatovat, eh, že mezinárodní obchodní sankce jsme uplatnili vůči Rusku ne proto, že by doma střílelo své oponenty jako Boris Němcov, ale bylo to kvůli externí agresi, kvůli okupaci Ukrajiny a anexi Krymu. A to je velký rozdíl. Turecko nepořádá invaze nebo okupaci okolních zemí a proto to takto nefunguje v současné době. Já myslím, že bychom měli postupovat vpřed, pokud jde o celní unii, samozřejmě s tím, že zohledníme současné okolnosti. Děkuji a dávám slovo komisi, pan Pietro Sunales, který je z DG Trade a je zodpovědný za vztahy s Tureckem. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za jeho prezentaci a za pracovní dokumenta, kterého si tedy velmi ceníme. Půjdeme také do monitorovací skupiny, kde budeme mít také širší diskuzi na toto téma. Já si myslím, že jsme od mnoha poslanců dnes slyšeli, že obchodní vztahy s Tureckem, které trvají už 20 let, že jsou zastaralé což samozřejmě vyvolává diskuzi o potřebě obnovy a revize tohoto rámce. Jak jsme opakovaně řekali a říkali a jak také zaznělo ve zprávě o pokroku Turecka, kterou přijala včera komise. Komise realizuje přípravné práce na možné prezentaci pokynů pro jednání do konce tohoto roku. Už včera byl ten návrh předložen výboru AFED a bude se o tom diskutovat na Radě pro zahraniční věci v pondělí příští týden. Slyšeli jsme teď toho hodně o současných obchodních vztazích s Tureckem a také o těch chybějících prvcích a cílem jakýchkoliv příštích jednání s Tureckem by měla být na jedné straně modernizace fungování současné existující celní unie a na druhé straně rozšíření působnosti obchodních vztahů do dalších oblastí. Rozšíření na další oblasti znamená třeba další liberalizaci a zlepšení ve výměně u takových věcí, jako jsou služby a veřejné zakázky, to v současné době není pokryto celně unii a také Nám jde o ambicioznější přístup k zemědělství. Když hovoříme o rozšíření, pane předsedo, tak hovoříme také o rozšíření těch pravidel pro obchodování s Tureckem o nová pravidla, která v současné době neexistují a která by podpořila hodnoty Evropské unie, o kterých jsme tady dnes hodně slyšeli. Mám na mysli například ustanovení týkající se udržitelného rozvoje, které v současné době chybějí v naší celní unii s Tureckem, ustanovení o malých a středních podnicích, o zvýšené transparentnosti. To znamená, všechna ta pravidla by byla velmi užitečným doplněním našich vztahů s Tureckem. Víme, že dnes čelíme určitým problémům a že v mnoha případech Turecko úplně optimálně neplní své podmínosti vyplývající z celní unie. Spravodaj zmínil určité příklady a já si myslím, že je důležité uvědomit si, že je zde více případů, než jsou ty, které tady zmínil zpravodaj, on tady hovoří třeba o uvalování dalších cel. Já myslím, že by bylo užitečné ve zprávě zmínit i jiné případy, aby nevznikl dojem, že toto je jediný případ, jediný příklad. A samozřejmě při jednání nového rámce pro obchodní vztahy musíme vyřešit ty současné obchodní restrikce, ty současné problémy. To je z mé strany vše, pane předsedo. Jen chci ještě říci, že komise nadále pokračuje v přípravné práci, aby do konce roku mohla předložit svůj návrh. Děkuji. Děkuji a teď se vrátíme k našemu zpravodaji. Ano, upřímně děkuji všem kolegům za jejich vystoupení. Já opakuji, chci zahájit diskusi s vámi se všemi, abychom měli dokument, který se bude těšit co nejširší podpoře, vzhledem k tomu, že to téma je citlivé. Proto nechceme jednat jako vždycky, Myslím si, že v následujících dnech eh, se s vámi spojím, eh, abychom eh, pracovali ještě více na tomto dokumentu. Pokud o příští setkání, tak 28. a 29. listopadu se sejdeme a zaměříme se především na výměnu názorů se zúčastněnými stranami, ať už z Evropy, tak i z Turecka. Protože je, důležité, je to důležité s ohledem na tu cestu do Turecka, kterou připravujeme, takže bych si přála, abyste na toto setkání přišli v hojném počtu. Děkuji. Herzlichen Dank. Damit schließen wir den Punkt 14 und würden jetzt zu den Abstimmungen kommen. Aber die meisten Kollegen rechnen damit, dass es um 10 Přejdeme tedy k hlasování, ale mm, podle programu má začít až v 10, takže přerušujeme zasedání do 10 hodin, ale přesně prosím.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

Včera jsme eh, se dohodli na změně pořadu jednání, aby bod 15 byl projednán po bodu 21, takže 15 bude poslední, budeme o něm hlasovat jako posledním. Takže nejprve budeme hlasovat o bodu 16 To jsou vztahy mezi EU eh, e a Pakistan, eh, Uzbekistánem na dvojstranný obchod s ropky. Než se k tomu dostaneme, tak eh, budeme hlasovat na zkoušku, abychom viděli, zda všichni mají hlasovací karty a všechno je v pořádku. Tím otevírám toto hlasování. Mm, takže, jak se zdá, dva kolegové ještě nehlasovali. Pak uzavírám zkušební hlasování. V pořádku, dobře. Tím začínáme hlasováním o ehm, stranem obchodě s textilními výrobky EU. E Uzbekistan nejprve kontrolní pozměňovací návrh 4, kdo je pro, Eh, proti, zdrželi přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, eh, proti přijato. Návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 26 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 28 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 27 pro, proti, zdrželi. Myslím, že to je přijatelé, ověříme to. Návrh 27. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 32 pro, proti, zdrželi, přijato, 33 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 37 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 38 pro, proti, zdrželi, za, e, přijato. Kompromis 10, pro, proti, zdrželi, přijato. E, návrh 3, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 4, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 5, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, drželi přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 3 pro, proti, drželi přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 15. Ověříme 13. otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, zdrželi zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi přijato, návrh 1 pro, proti, zdrželi. Věříme. Návrh 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi, přijato. Z AFET odstavec 1 pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 5 pro, proti, že přijato. Odstavec 7 pro, proti, drželi, přijato. Odstavec 9 pro, proti, drželi přijato. Odstavec 11 pro, proti, drželi přijato. Odstavec 12 pro, proti, drželi přijato. Odstavec 14 pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 15 pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 13 pro, proti, zdrželi, přijato. A pak budeme hlasovat eh, elektronicky o závěrečné hlasování. Musíme e, jít v jedné linii. Takže odstavec 15, o tom jsme tedy nehlasovali, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Gratuluji paní zpravodajce. Nyní se dostáváme k bodu 17. to je eh, hlasování rezoluci, na kterém tedy následuje mm, mm, dohoda mezi eh, Uzbekistanem, takže eh, elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Gratuluji. Tím se dostáváme k bodu 18. To je mm, zatímní dohoda o hospodářském partnerství s Ganou. Elektronicky také otevírám hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Gratuluji. Tím se dostáváme k bodu 19. Výroční zpráva o e, politice hospodářské soutěže EU. Tady máme kompromisní návrh 1 pro, proti přijato, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi Přijato. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 11. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Na 10. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato návrh 14 pro, proti, drželi, zamítnuto. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 16, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 15, pro, proti, zdrželi, přijato. A tak se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zase s velkou většinou přijato. Gratuluji. Tím se dostáváme k bodu 20. Ehm, výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 16. Kdo je pro? Třináct tedy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi. Ověříme. Ověříme návrh 13. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme. Návrh 16. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 17. Pro, proti, zdrželi zamítnuto. 18, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 21 pro, proti, zdrželi. Přijato návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 27 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 30, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato návrh 33 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 34 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. A závěrečné hlasování elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. A velkou většinou přijato. Gratuluji. Nemohu tedy osobně předat eh, zpravodaji gratulaci, který je ve Francii. Teď se dostáváme k bodu 21. Eh, před hlasováním eh, jsme tady měli návrh na ústní dotaz na komisi. Včera jsme e, se takto dohodli na koordinátorech. Budeme o tom tedy teď hlasovat. Kdo je pro ústní dotaz? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak se dostaneme ke zprávě. A máme tady kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak se dostáváme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Pak se dostáváme k návrhu 12. Kdo je pro? proti, zdrželi. Takže kompromisní návrh 12. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Co k tomu říká EPP? Návrhu 24. Proti. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme, myslím, že to je ale zamítnuto. 25 budeme hlasovat, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 27, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 33, kde pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. A závěrečné hlasování elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Že se vracíme zpátky. Zase s velkou většinou tedy všichni se vlastně shodli, mám pocit. Takže se vrátíme k bodu 15. makrofinanční eh, podpora pro Jordánsko. Jak víte, eh, vedli jsme tedy eh, trialog s radou a výsledek je nyní k dispozici ke hlasování. Tím otevírám hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Tím eh, makrofinanční pomoc eh, může být spuštěna. Děkuji. Pak se dostáváme k bodu 22. To je zpráva o monitorovacích skupinách které proběhly. E, 12. října byla monitorovací skupina k jednání TTIP, 15. Ehm, kolo briefing, posouzení situace Garcia Becero nás informoval o všech těch, při všech těch problémech, které s tím byly spojeny, především nyní vzhledem ke změně vlády v USA. TISA, monitorovací skupina, tř, proběhla 13.10. hledně 20. kola. Konkrétně druhé Eh, změn, druhá změněná nabídka Evropské unie. Spravodaj tady není. Eh, pak byla monitorovací skupina k mm, jeho východoafrické komunitě 17. 10. Pan Scholz eh, možná k tomu něco řekne, že Helmut Scholz. Africká komunita monitoring Eh, monitorovací skupina. Máte k tomu něco? Eh, eh, pokud jde o <clears throat> tyto trendy ve východoafrické komunitě, mm, tedy byli jsme informováni, že příští schůzka neví, jakou pozici bude mít těch pět zemí, které jsou zde předmětem sledování. Čili budeme muset asi eh, počkat až na lednovou schůzku. <clears throat> Řečeno prosincovou, ale ta informace bude pak k dispozici v lednu. Zatím tedy nemáme žádnou informaci o tom, jak eh, eh, to bude vypadat s těmito zeměmi. Tedy v tom pokračování či uzavření jednání. Maybe it will take a little bit time. No, možná tady potřebujeme trošku času. Tuba. Ukrajina 17. října, tam byla monitorovací skupina pan Valesa je zpravodajem, prosím. We had a good meeting with the uh, deputy... Uh, um, Měli, měli jsme tedy dobré setkání se zástupcem premiéra, Všichni chtěli postupovat eh, s ATM, které chceme vést tady, v tomto parlamentu, ale samozřejmě nesmíme zapomenout na implementaci na DCFTA, která začala už na začátku tohoto roku, takže teď už se kontrolují výsledky. Stejně potřebujeme čas na to, abychom analyzovali situaci, abychom postupovali náležitým způsobem. Já navrhuji v tomto případě, abychom postupovali pomalu, abychom eh, analyzovali všechny přínosy a také nedostatky návrhu, který už byl podán. Pak máme monitorovací skupinu k Mercosuru. Pan Salba. Tady není. Byla to výměna e, názoru o nadcházejících jednání. Víme, po dlouhé pauze jsme s Mercosurem urychlili jednání, proběhlo kolo v říjnu a je to, padá to pozitivně. 19. října proběhla monitorovací skupina Střední Ázii a um, Samozřejmě jde také o otázku Uzbekistánu. Máme eh, Právě jsme tedy mm, rozhodli a řek, jasně se vyjadřili v rezoluci. 20.10. Eh, byla monitorovací skupina Japonsku. Vy víte, že po volbách v Japonsku ta jednání eh, se dostala do nového, eh, nové fáze a perspektivy uzavření hm, dohody s Japonskem nejsou špatné. Takže v tom hm, je tady jako možné konstatovat pozitivní směřování, především co se týče transpacifické dohody, kde není pokrok. I Japonsko má velký zájem více e, spolupracovat s Evropskou unii. A pak je monitorovací skupina Mexiku. A dám, tady dám slovo panu zpravodaji. Yes, thank you, chair. Indeed, we had the monitoring. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme před dvěma dny monitorovací skupinu. Bylo to mezi dvěma koly jednání. První v červnu a druhé bude v Mexiku. V listopadu to první kolo bylo takové formální. Obě strany se snažily zjistit, jaká je situace. Nicméně při přípravě druhého kola komise už konzultovala členské státy, pokud jde o daňové návrhy v devíti oblastech, od pravidel původu veřejných zakázek, energetika, suroviny a tak dále. Bude to tedy takové obsažnější kolo. Mexičané se také zavázali, že pošlou eh, textové návrhy bude to 22. až 25. listopadu. Budeme diskutovat o 12 z 18 oblastí, které jsou předmětem návrhu. A pokud se prezident Donald Trump rozhodne, že rozpustí dohodu NAFTA, tak je to velké uh, Eh, velká změna pro Mexičany, zcela se změní jejich pozice a budeme muset i my strávit nějaký čas nad tím, jak budeme hodnotit své priority v tom novém světě, který se objeví. Zatím postupujeme pomalu, v jednáních je zde spoustu mezirezortní práce a hodně bude záviset také na tom, jak se vyvine to druhé kolo jednání pokud jde o rychlost dalších jednání a ambice obou stran, protože i oni budou pomalu trávit ty americké volby. Děkuji, pane předsedo. Herzlichen Dank. Damit, eh, Děkuji. A tím jsme tedy schrnuli většinu činností monitorovacích skupin. Dámy a pánové, myslím si, že to je vždy součástí naší práce a v celé řadě oblastí eh, máme závažné informace, takže je tedy důležité, abychom seriózně přistupovali ke své práci a zajímali se o tyto informace. Dobře, dámy a pánové, máme zde bod číslo 23. Pravděpodobně dnes se těší největšímu zájmu výměna názoru na téma ozavření komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unii. To je tedy ta smlouva CETA, dohoda CETA. Dnes jsme naplánovali tedy vnitřní rozpravu mezi našimi členy a komisí a radou. Máme problém s radou a s komisí, protože budova komise je zavřená a představitel komise a hlavní vyjednaváče nemohou přijít, alespoň tedy teď, eh, v této chvíli. Prostě tam byla zcela obklíčená ta budova, takže musela být uzavřena. A rada a předsednictví Tady také není, protože stálý zástupce se teď zabývá přípravou dalšího důležitého setkání. Dobře, ale doufejme, že přece jen někdo dorazí. Já doufám, že to tak bude. Jak víte, dohoda byla podepsána v neděli 30. října. I když tedy došlo k pomalému nebo tedy k malému zdržení v poměru k tomu, jak to bylo původně plánováno, nicméně 30. října se nám podařilo dohodu podepsat. Máme dohodu, která je nástrojem který podepsala kanadská vláda, Evropská unie, 28 členských států a máme také 38 dodatečných prohlášení. Celý ten balíček byl předán Evropskému parlamentu a teď bude zahájena oficiální výměna názorů na toto téma. Jednání na téma prohlášení přiloženým k textu dohody, především tedy o těch konkrétních eh, nástrojích. I tato prohlášení se těší podpoře poslanců tohoto parlamentu, protože tato prohlášení byla potřebná k tomu, abychom doprecizovali určité součásti naší spolupráce. Was eh, ich als Handelsausschuss co jako předseda obchodního mm, výboru pro obchod nemohu akceptovat, je, že v průběhu jednání parlament nebyl adekvátně informován. Ehm, rada měla mm, úkol dostatečně informovat a angažovat parlament o různých krocích jednání, tak to bylo explicitně formulováno aby parlament o všech stupních jednáních byl informován. Právě když se jedná o kritický případ. To se nestalo. Proto si myslím, že musíme eh, mm, ještě s radovskou musí komisí se dát do práce. Um, teď máme na stole výsledek, který musíme posoudit. A na úvod se k tomu vyjádří náš pan zpravodaj, pan Brix. Děkuji, pane předsedo. Ano, já eh, říkám, že ještě tady nemáme vyjednavače eh, a je tady celá řada otázek, kterou je třeba vyřešit s vyjednavačem i s komisí tedy s těmi eh, nejzkušenějšími osobami u takovéto jednání. V každém případě mohu říci, že jsem velmi, že můžeme být velmi rádi, že jsme konečně dostali podpis nebo získali podpis a že eh, dohoda byla podepsána s premiérem eh, Trudeauem. A to je samozřejmě ta pozitivní část. Také bychom měli dodržet naše pevné závazky, které jsme již eh, vyhlásili předem, že eh, si přejeme rychlá jednání těch několika málo zbývajících částí u této dohody a také, abychom pokročili vpřed eh, s ratifikací v parlamentu. Protože pro mnoho oblastí v, tomto obchodním, v této obchodní dohodě máme dostatek informací Podobně jako další kolegové, já bych eh, byl velmi rád, kdybych mohl položit pár otázek panu Petručane eh, o tom, jak ten, eh, to jednání ad hoc z Belgií, lepřično z částí Belgie, jak to bylo zorganizováno, jak to proběhlo, tedy to je spíše procedurální otázka. A pak je tady několik otázek, které se týkají um, unilaterálních, bilaterálních a multilaterálních eh, prohlášení, eh, protože není stoprocentně jasné, kam je umístit a jak eh, se na ně dívat v těch všeobecných diskusích v parlamentu. Čili to jsou otázky, které bych rád eh, porožil panu Čanové, až přijde. A z mého hlediska i z hlediska mé frakce eh, se věci nemění. Prostě je třeba pokračovat eh, co nejrychleji vpřed. A my si to takto přejeme, protože bereme v úvahu celkový stav v Evropě i v Americe tedy myslím, že to, eh, tu dohodu s Kanadou musíme co nejrychleji definitivně potvrdit. Děkuji. Já jsem dostal informaci, většinu našich kolegů. Bylo mnoho pochybností a mnoho mm, zneklidňujících aspektů této, eh, této dohodu, dohody. Eh, někteří kolegové někdy naznačovali, že tady jsou některé skryté body. Eh, já tím nechci říct, že kolegové jsou populisté. Je normální, že lidé mají otázky či pochybnosti a že se je snaží vyjasnit. Bohužel to vyjasnění e, přišlo e, v řadě otázek, ale některé ještě zbývají. Ale pro evropskou demokracii bohužel to vyjasnění bylo tak trošku mimo náš e, dům, naši budovu. To je bolestivé, ale prostě tak to probíhá i v Evropě. Já myslím, že bychom měli mít Eh, více diskusí zde s našimi kolegy a nedopustit, aby ty diskuse probíhaly především jinde. Takže teď je tady celá řada prohlášení, která se připojí k této dohodě a my si musíme vyjasnit věci, jaký je status těchto eh, prohlášení a bude se o nich hlasovat nebo ne. Jsou součástí CETA, čili eh, chtěli bychom si vyjasnit, jak tyto jak eh, ochrana doložka o zemědělství bude fungovat, eh, nebude tady nějaké napětí mezi belgickými prioritami, belgickými rozhodnutími a tím Prahem, které Belgie považuje za správný práh a na druhé straně evropskými rozhodnutími. Takže já nechci mít celý tento seznam eh, otázek, a který bych teď tady probíral, protože vím, že kolegové také mají proti globalizaci, proti dohodě NAFTA. A tedy naši kanadští ehm, partneři eh, by také potřebovali věci vyjasnit a my si musíme vyjasnit jasně a co nejrychleji naši pozici eh, k CETA. Je to politický imperativ rozhodnout to, hlasovat o tom co nejrychleji, jako právě reakci na to, co se děje ve světě, ale zejména po amerických ať už souhlasíme nebo nesouhlasíme s některými otázkami v textu, je třeba eh, vyjádřit naše celkové stanovisko k CETA. To je naší povinností, to je naší projevem slušnosti vůči kanadskému partnerovi. A možná, eh, že to bude dosti izolované v eh, Severní Americe, když Trump bude realizovat své, svá prohlášení možná, že Kanada vstoupí do EU v některé další generaci. No, to je prostě, já samozřejmě tady nic takového nenaznačuji. Nejsem ještě tak pošetilý. A uh, jenom opakuji, je třeba postupovat co nejrychleji a co zvládnout věci hladce a přitom eh, nevyhnout se důkladné diskusy, kterou bychom zde měli vést, chceme respektovat Evropskou demokracii ve volbách, tady mění eh, celou, celý, celou tu situaci kolem volného obchodu. Eh, a vzniká tady nové klima, nová atmosféra vůči eh, volnému obchodu. TTIP je tady evidentně ohrožena. Také dohoda NAFTA byla zmíněna. <clears throat> A nevím, jak samozřejmě tady bude vypadat vůči Kanadě, bude chtět prezident Trump vystoupit z nafty. Nevím, jak to bude pak vypadat vůči eh, Kanadě. Eh, já myslím, že tady realita je taková, že to je velice dobrá dohoda, je to ambiciozní dohoda, ta nejlepší možná dohoda v oblasti služeb jsou některé věci, které v textu nejsou. V každém případě je to ale největší dohoda, která byla tady uzavřena s velkým obchodním partnerem, což samo o sobě je velmi eh, pozitivní, takže je důležité, abychom v tom pokročili, jinak eh, eh, by to opravdu bylo důvodem k tomu být směšní. Samozřejmě do jisté míry už směšní jsme kvůli postoji Valonska takže budeme-li hlasovat v prosinci, můžeme dočasně eh, začít dohodu uplatňovat už od začátku příštího roku. V této věci bychom měli poněkud tlačit a myslím, že je to dobrý příklad pro celý svět, bude to takto fungovat. Eh, děkuji a prosím další. Děkuji, pane předsedo. Já už si ani nemohu vzpomenout, kolikrát jsme diskutovali o CETA. Mnoho už tady zaznělo a já samozřejmě vítám každou příležitost eh, k takovým diskusím, eh, abychom zdůraznili, proč je CETA důležitá a proč se musíme maximálně snažit, aby byla co nejdříve uplatňována. My jsme řešili řadu otázek eh, a já jsem ráda, že tady máme konečný výsledek. Souhlasím <clears throat> s kolegou, že mm, bychom eh, prostě se mě, mě, měli odmítnout nějaké kritiky. Je přece naší povinností o tom diskutovat. A, uh, upřímně řečeno, já jsem byla překvapena někdy, že uh, tady je vlastně uh, taková uh, zeď, která tady se navrhuje podobně jako vývoz zbraní, když to je vůči těm, kdo poruší lidská práva. Tady nevidím protesty v ulicích a najednou jsou protesty proti, uh, proti dohodě s Kanadou. Já tomu opravdu nerozumím tady těmto postojům. A konečně uh, u těchto jednání dohodnout CETA. Já myslím, že se musíme z toho poučit. Eh, nechtěla bych, aby se takové věci zopakovaly v budoucnu. Nesmíme ztrácet čas, proces je třeba dokončit profesionálněji a lepším způsobem, než tomu bylo v minulých týdnech. Eh, CETA je pokrokový eh, nástroj a obě strany Atlantiku by z toho měli mít výhodu, z toho mají výhodu. Eh, pane předsedo, eh, měli bychom být součástí tohoto procesu, měli bychom přemýšlet o tom, co se odehrálo. A um, prostě eh, náš výbor byl vyloučen z těch nejdůležitějších jednání. Já vůbec nechápu, jak předseda parlamentu s vámi vedli možná nějaké konzultace, ale rozhodně on v tom má svou úlohu nám to vzalo odpovědnost, kterou my máme v těchto procesech. Potřebujeme, aby věci byly jasné. Pokud je o mandát členských států, potřebujeme vyjasnit eh, úlohu různých institucí a myslím, že také musíme zdůraznit potřebu respektovat smlouvy. Potřebujeme také jasně říci, ehm, kdo tady řeší vůči občanům otázku eventuálních eh, negativních dopadů obchodu Eh, včera během dnů obchodní politiky byla zajímavé věci. Škoda, že mnoho kolegů to, eh, si to nechalo ujít, tuto příležitost vyslechnout tuto možnosti. Jeden z klíčových bodů, který se objevil od různých eh, panelistů, je, že potřebujeme mít jasnější sdělení vůči občanům, co hm, obchodní dohody mohou a co nemohou naplnit, protože se tady objevují naděje a na druhé straně obavy. A na to je třeba reagovat a je na nás, abychom abychom to vyjasnili, co je možné a co možné není. Jinak eh, prostě skončíme ještě větším zmatku. A na závěr chci říci, že věřím, že je to dnes ještě důležitější, než to bylo včera, letos ještě důležitější, než to bylo loni, aby EU byla důvěryhodným vyjednavačem, seriózním vyjednavačem a jednala více jako globální aktér eh, s novým prezidentem v USA, který byl teď zvolen se ukazuje právě v kampani, že on dost přehlíží mezinárodní závazky, mezinárodní normy. My naopak musíme takovou odpovědnost jasně nést. Pracovali jsme na tom, aby eh, obchod eh, si stanovil vyšší standardy a šel ruku v ruce s hodnotami, na kterých nám záleží. A musíme dále eh, pracovat na tom, abychom modernizovali obchodní dohody v 21. století. A musíme čelit těm, kdo považují obchod za něco, co ničí Evropskou unii. Musíme zdůrazňovat naše hodnoty v mezinárodních dohodách, které vytváříme a už vytváříme v podstatě od konce druhé světové války. A jasně se musíme postavit těm, kdo se prostě má do nekonečna vyjednávat. Proces vyjednávání skončil, to je dobře a všichni musíme mít na mysli, co vše je tady v sázce. Ano, děkuji. Paní Šake. A teď už tady dorazil pan kolega. Podařilo se mu e, prorazit tedy tou hrodbou e, eh, ocelářů a Tady zazněla řada námětů od kolegů, zejména pokud jde o proces eh, různých nástrojů, jak pozici mají prohlášení, jaký mají status, jaký je status celého nástroje a pak tedy těch prohlášení. Otázka, jak eh, postupovat a jak naplnit eh, program First and for all... Děkuji, pane předsedo. Především bych ráda protestovala. Protestovala bych eh, proti tomu, že tento výbor nedělá svou práci a nechce připravit usnesení k této zprávě. CETA totiž není obyčejná dohoda, má velký vliv na naši demokracii na práva pracujících, na bezpečnost, na bezpečnost potravin, na zdraví. A náš výbor se k tomu musí vyslovit. Pak je zde také nález Německého ústavního soudu, který má velký dopad na tu dohodu a také parlament vyžaduje vyjasnění. A je to velmi složitá dohoda, složité téma a my se k tomu musíme vyjádřit. Je zde celá řada právních otázek, o kterých jsme hovořili nedostatečně. Ochrana investic, slučitelnost s evropským právním systémem, otázka kompetencí soudního dvora, aniž bychom zapomínali na dohodu se Singapurem. Komise se nás snaží uklidnit jistými výklady, ale k tomu všemu se náš výbor prostě musí vyslovit. Co nás tato dohoda stojí, co nám přináší? Existují různé studie, které stavějí otazníky za celou řadu slibů, jež byly učiněny a volení zástupci se k tomu musí vyjádřit politicky. Trump se velmi nedávno vyslovil proti dohodám o volném obchodu. Výsledek hlasování v Belgii měl dopad na dohodu. A všude v Evropě roste odpor vůči takovémuto druhu dohod. A to vše volá po naší reakci. Toto vše jsou otázky, na které komise odmítá reagovat na základě usnesení na plenárním zasedání. K TTIP se parlament vyslovil. K dohodě CETA ne. Proč? Co se děje? Proč máme strach diskutovat o této dohodě? I tady je přece možnost tuto dohodu vylepšit. Holandský premiér prohlásil, že Evropský parlament není parlamentem. Je to ale něco jiného. My mu říkáme parlament, ale není to parlament jako ten náš, a tím má na mysli tedy nizozemský parlament. My chceme, aby informace fungovaly, plynuly Ovšem komise není vládou a parlament, Evropský parlament tedy není parlamentem. Je to jiný orgán s jinými specifickými kompetencemi. Toto pronesl 1. listopadu nizozemský premiér v Senátu. A teď se o tomto tématu diskutuje v členských státech. Obchodní politika komise a parlamentu není pravděpodobně v dobrých rukou, alespoň tak se na to dívají členské státy. Potřebujeme tedy usnesení, abychom o této dohodě mohli diskutovat. Možná budeme potřebovat čas, ale proč najednou musíme tak spěchat, když dohody, nebo tedy jednání o dohodě trvala sedm let. Dohoda je kritizována z toho důvodu, že je málo demokratická a proto se k tomu musíme vyjádřit. Naším úkolem je kontrolovat exekutivu a právě toto musíme udělat. Já chci některé věci vyjasnit pro veřejnost. Ze všeho nejdříve, toto je demokraticky zvolený subjekt, který má jasnou zodpovědnost za obchod a my tuto povinnost plníme. Velmi jednoznačně analyzujeme každou obchodní dohodu velmi pozorně a někdy akceptujeme obchodní dohody a někdy, jako jsme udělali v posledním volebním období, dohody odmítáme. Toto je naše zodpovědnost a my jako demokraticky zvolený subjekt Evropské unie plníme tuto povinnost. A v žádném případě to není nedemokratické, to, co se tady děje. A za druhé, politické frakce v tomto, v této místnosti se rozhodly, že výbor nevydá usnesení, ale že budeme mít usnesení od politických frakcí na plenárním zasedání, abychom do toho zapojili všechny poslance tohoto parlamentu. Myslím si, že toto také není nedemokratické, naopak je to demokratický postup, abychom zapojili všechny poslance tohoto parlamentu v rámci jejich politických frakcí. Takže budeme mít usnesení a parlament, Evropský parlament, demokraticky zvolený orgán tohoto společenství se vyjádří k dohodě CETA. Takže to chci říct velmi jasně. Dalším řečníkem je Tiziana Begin. Omlouvám se, Janik Žado tady není, ale Ska Keller vystoupí jeho jménem. Děkuji. Většina tohoto výboru se rozhodla, že nepůjdeme cestou vydání usnesení, nicméně máme pár zajímavých nových dokumentů, o kterých už jsme hovořili. Máme také společný nástroj, máme také deklaraci Rady a celé řady členských států. A pokud komise... rada tady už teď je? tak já si myslím, že by bylo velmi zajímavé. My jsme hodně slyšeli o tom společném nástroji, požádali jsme také o právní názor na tento společný nástroj. Zajímalo by mě, aby nám rada řekla, jaký je právní charakter toho prohlášení rady. Myslím, že tam jsou některé pozitivní prvky, které se týkají veřejných zakázek, že mohou být používána kritéria sociálního charakteru, to je velmi pozitivní, to tam předtím nebylo. A také pokud jde o povinné režimy sociálního pojištění, sociálního zajištění, to je podle mě dobré, také jsou vyňaty z těch požadavků na liberalizaci. Další nová věc, kterou vítáme. Víte, že jsou zde i body, proti kterým stojíme, nicméně musím říct, že jsme zaznamenali jistý pokrok a to je dobré. Některé věci jsou pořád ještě ponechány otevřené. K té debatě já si myslím, že je dobré, že vedeme v Evropě diskusy o obchodní politice. Nikde, nikdy jsme nevedli debatu o obchodní politice. Je dobré, že teď přichází na světlo a že každý má možnost předložit své argumenty Alespoň já to takto pravidelně dělám. A neměli bychom se toho obávat, protože je opravdu velmi důležité, abychom diskutovali o tom, jaká by měla být budoucnost evropské obchodní politiky. osobně si myslím, že se do těch obchodních politik vždycky dává spousta věcí a měli bychom vést dialog v tomto výboru o tom, jak chceme, aby vypadaly budoucí obchodní dohody a také o těch postupech. Já si myslím, že to bylo velmi zmatečné, nemělo by to být zmatečné a my jako výbor INTA bychom v tom měli sehrát větší úlohu. Rozhodně a my předložíme návrhy, jak bychom mohli vylepšit postupy, například tím, že už do toho postupu ohledně tedy mandátu zapojíme Evropský parlament, aby to nebylo tak, že komise navrhne mandát, rada s tím souhlasí a my to třeba vůbec nevidíme, to se teď doufám změní, ale vůbec se k tomu vlastně nevyjadřujeme. Já myslím, že i jiné frakce mají jiné nápady, takže diskutujme o tom, bez ohledu na to, jakou obchodní dohodu teď tady máme na stole, diskutujeme o tom, jak to chceme obecně do budoucna dělat. Pak to prohlášení rady. Byla zde další belgická žádost. Pokud ta kapitola ICS nebude změněna, takže by to podepsali, Může nám předsednictví nebo rada říct, jak se ohledně toho bude postupovat, protože teď už je CETA podepsána, pokud jsem to dobře pochopila. A belgická dohoda říká, že ta kapitola ICS se musí změnit, jinak neratifikují dohodu. Takže to mně přijde trochu v rozporu. A potom, jak vypadá harmonogram, pokud jde o žádost Evropského eh, soudního dvora. To my také velmi podporujeme. Nebudu říkat nic dalšího o harmonogramu. Ztratili jsme dost času, pak zde byla otázka na zapojení národních parlamentů. Ty národní parlamenty, to je vlastně jen vždycky předseda výboru pro obchod eh, toho příslušného parlamentu. To si myslím, že je velmi málo. Máme tady naplánovanou debatu na oběd. Já si myslím, že bylo lepší, aby to byla trošku širší debata, aby zde nebyl jen jeden nebo jeden tedy zástupce Národního parlamentu, který přijede do Bruselu na oběd. Já nevím, kolik jich vlastně nakonec přijede. My to musíme brát velmi vážně. To je také slib, který bychom měli udělat nejen tady v Evropském parlamentu, ale všude. Já si myslím, že oběd s jedním poslancem Národního parlamentu to není dost. Děkuji a nyní Tiziana Begin. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já jsem hovořila tolik o dohodě CETA v posledních letech, že teď už se budu nutně opakovat. Chci tedy teď přednést trošku obecnější úvahu. Nestačil odpor několika vlád, nestačila demonstrace tisíců občanů, nestačilo ani ne z Valonska. Prostě 30. října byla tato dohoda podepsána a to valonské ne bylo pošlapáno silou Evropské komise a spousty evropských vlád. My jsme věděli, že se to stane, věděli jsme, že to bude příběh boje Davida proti Goliášovi. Ale ty oprávněné námitky Valonu vůči této dohodě byly prezentovány všude v Evropě jako nějaké výstřelky malého regionu, který chce vlastně brzdit eh, velkou Evropskou unii na cestu k zářivé budoucnosti. Takže demokracie v Evropě byla prezentována jako něco ohroženého kvůli tomu, že malý region, který je mimochodem větší než eh, některé státy, se dovolil blokovat eh, transatlantickou smlouvu. Takže teď to bylo ratifikováno a přesto demokracie je pořád v nebezpečí, protože dáváme nadnárodním společnostem páku. Životní prostředí a právo totiž podřizujeme hospodářskému růstu. Víte, proč je demokracie v nebezpečí? Protože stačí, abychom znovu donutili ty, kteří hlasovali proti, aby hlasovali znovu a tentokrát eh, pro. Totež se stalo v Irsku. A teď tady máme další příklad. Brexit a americké volby. Nicméně Toto je vyjádření společenství, které jsou proti globalizaci, které se cítí eh, ohroženy a my si z nich děláme legraci. To je tedy eh, taková taktika. Evropská komise zůstane tedy sedět za volantem eh, vozu, který nebude mít kola, pokud budeme takto pokračovat. Já si myslím, že bychom měli být odvážnější. Musíme vést seriózní debatu a já se budu říkat, že ano, že máme dostatečnou odvahu, abychom řekli ne těmto smlouvám a šli cestou smluv, které budou spravedlivější. Děkuji. Nevím, kdo vystoupí za ENF. Je tady pan Obermajer. Alors avec le CETA, Ano, eh, díky CETě eh, nová eh, dohoda o volném obchodu vlastně chcete Evropanům vlutit liberalizaci všech služeb a vše bude na tržním principu. Evropské normy se vlastně přizpůsobují kanadským normám a použijte, používáte všechny možnosti VTO, kdy bráníte státům, aby chránili své občany zcela správným způsobem. Pokud o zemědělce, eh, francouzské zemědělství úplně porážíte, eh, klesá na kolena podle těchto podmínek. Vystavujete ji velmi nekalé konkurenci. A e, dále naši chovatelé, e, tedy v živočišné výrobě, jsou opravdu již nyní e, v situaci nekalé konkurence ze strany Kanady, protože mají v Kanadě o 35 nižší náklady kvůli používání antibiotik, hormon a jin, hormonů a jiných ne, nepřijatelných technik. Vy tvrdíte, že je chcete chránit, ale ono to nebude fungovat. Ve Francii by vlastně jen malá část zemědělců byly skutečně chránit chráněn. V praxi je ta ochrana velmi omezená. E, je, jsou tady také výjimky pro nadnárodní společnosti a to je všecko tak nějak skryto vaší, v, v té, té rétorice. Hovoříte o veřejných e, soudech, ale přitom ti soudci budou mezinárodní soudci placené někdy e, těmi soudy, někdy e, velmi obskurně. E, se, dále se obchází národní parlamenty to je opravdu otázku. Kdyby národní parlamenty se postavily proti těmto evropským institucím, tak vy vlastně říkáte, mlčte, náš eh, názor má přednost. Eh, Donald Trump eh, jako prezident největší světové mocnosti říká, že Spojené státy budou protekcionistické Eh, chcete pokračovat eh, být eh, takto dogmatičtí stoupenci volného obchodu, když jiní zaujímají politiku výrazně odlišnou od té naší? Děkuji. Děkuji vám. A další řečník, pan Kaspary. Vážení kolegové, můj dojem je, že stále více lidí má obavy Souvisí to s globalizací, jak bude vypadat, jak obstojíme v konkurenci s Čínou, Brazílií, Indií. Vidíme, proč lidé demonstrují. Je to právě ta nejistota mnoha lidí a na to musíme najít odpověď. Na druhé straně je pravda, že 14 pracovních míst závisí na zahraničním obchodu. Víme, že da, miliarda dalších exportů povede k novým pracovním místům. Mm, ta globalizace probíhá, buď se toho nemusíme účastnit, jako no- Severní Korea, touto cestou bychom neměli jít, anebo to dělat dobře. A pak bychom se měli pokusit globalizaci spolu utvářet. Podle jakých pravidel probíhá obchod? Jak jsou jisté, eh, mm, jisté ochrana pracujících, ekologie, jak vypadá právo na vlastnictví, jak zajišťujeme kulturní uh, rozmanitost. Zlepšujeme mm, situaci nejenom pro velké podniky, ale také pro malé, aby i oni mohli vytvářet více pracovních míst k exportu. Pro naši exportní ekonomiku, ehm, jak tedy zajistit přístup na trhy, když stále více zemí své trhy uzavírá? Jak zajistíme, aby také naši dodavatelé, kteří sami neexportují, ale dodávají těm exportérům, tak i ti jsou závislí na tom, aby se náš export dostával na světové trhy. Jak tedy eh, je ochránit? Jak ochráníme zemědělství a eh, umožníme lepší prodej eh, produktů mimo Unii při ochraně původu, značení původu. Na všechny tyto otázky CETA přináší dobré odpovědi. Pět let se jednalo a e, my to, to nebudeme schvalovat v rychlém postupu, ale text smlouvy je k dispozici již dva roky. Již dva roky to zkoumáme. Bylo tam další jednání, zlepšování v té otázce eh, arbitráží a já bych si přála, abychom eh, dávali větší důraz na to, aby Evropský parlament byl eh, z toho účastnil celých těch sedm let. Samozřejmě tam bylo už při udělení mandátu. Měli jsme pravidelnou výměnu názorů s vládami, s komisí, národními parlamenty. Evropský parlament institucionalizoval pravidelnou výměnu s eh, předsedy frakcí, s Eh, s pracovníky frakcí, poradci. To děláme pravidelně. Eh, Teď v listopadu tam nebude jeden poslanec, ale pozvání jde na předsedy výboru, aby oni je mohli informovat. Všichni kolegové z národních parlamentů mohou přijít, které to zajímá. A eh, když eh, se eh, mluví prostě o něčem, o věcech, kde to vůbec není, té smlouvě. Co se týče zemědělství, tak eh, nehrozí, že se hormonálně pěstované maso dostane do EU přes CETu, ale naopak bez CETy my se bráníme, abychom přes CETu máme konečně jistotu, že hormonálně pěstované maso zůstane mimo. Kanaděné budou muset produkovat podle našich standardů a já znám zemědělce v Kanadě, kteří říkají, my změníme produkci, budeme využívat vyšší evropské standardy nejenom na prodej masa do Evropy, ale který odpo- bude odpovídat našim standardům, ale využijí ty standardy, aby e, prosazovali ty lepší standardy v Kanadě samotné, to znamená maso bez hormonů. A Pravda je, že my exportujeme naše standardy, zajišťujeme naše standardy i u země, e, označení původu. Mm, neomezujeme. Pravda je, že ne všech 41 e, označ, francouzských označení e, je možné chránit v Kanadě, ale v Kanadě nyní chráněn ani jeden. Díky CETA budou chráněny všech tisíc 400. Takže to je průjem, že v sever, eh, tedy průlom, že v, Severní Americe konečně toto někdo akceptuje. Eh, že Kanada poprvé akceptuje naše označení původu. Možná za pět a deset let, až bude ta mm, přepracována, dále se rozvíjí, tak řekneme Kanadům, že jich sice nechceme 140, ale 200 eh, nebo 300, že těch ochranných známek. Takže CETA není vůbec nebezpečí, CETA je pokrok pro naše zemědělce, aby pomoci jim právě v tvrdé konkurenci. Nebude žádná nucená privatizace kulturního dědictví a proto bych eh, apeloval na přijetí této, eh, tohoto ještě letos ve výboru. Doufám, že to schválíme i v plénu ještě letos, aby to skutečně mohlo vstoupit v platnost 1. března. Eh, členské státy, doufám, budou s touto dobrou smlouvou souhlasit. Jsem ale pro spravedlivou diskusi. Prosím, nešiřte mm, obavy, které vůbec nic nemají společného s tím textem ten chaos v posledních týdnech byl silný. Evropa je demokracií, když každá úroveň rozhoduje ve své příslušnosti. My bychom měli říci také, že i evropská rozhodnutí patří nám a uděláme všechno pro to, aby Evropská unie mohla spolu utvářet globalizaci. Globalizace probíhá a my dlužíme lidem v Evropě, že to nenecháme jenom běžet, ale že to budeme spolu utvářet a k tomu je CETA dobrý nástroj. Děkuji. Maria Renan. Merci, euh, président. Děkuji, pane předsedo. Na úvod řeknu panu Kasparimu, že vést upřímnou debatu to neznamená říkat těm, kteří kritizují, že jsme skupina komunistů nebo Severní Korea, jako říkal tady někdo. Takže já bych eh, žádala, aby ta korekce se uplatňovala z obou stran, nejen z jedné strany. Druhá věc. Samozřejmě, že souhlasíme s mezinárodním obchodem, potřebujeme mezinárodní obchod a ten existuje, potřebujeme pravidla, s tím souhlasíme. Problém ovšem je, že dnes v těchto pravidlech vidíme, že nejsou zárukou a když jsme viděli, že Belgičané, nebo tedy Valoni, kladli otázky už dva roky k celé řadě pravidel a nedostali žádnou odpověď, my jsme tady v Evropském parlamentu už dva roky kladli stejné otázky a nedostali jsme odpovědi, no a potom v určitém okamžiku jsme zaujali jistá stanoviska. Možná jsou ta stanoviska trochu ostrá, ale prostě tak to bylo. Na druhé straně mám chuť říct, že kdyby zde nebyla tato nejistota ohledně smíšeného charakteru této dohody, a to nezavinili ani Belkečani, ani Valoni, ani žádný jiný malý stát této velké Evropské unie, ale my jsme žádali, i Francie, i Německo, žádali komisi o jistotu, aby se vyjádřila tedy k tomu smíšenému charakteru a oni odpověděli, my tuto dohodu považujeme za smíšenou. Od chvíle, jak bylo přijato toto rozhodnutí, že tato dohoda je tedy smíšená, to je politické rozhodnutí a já bych si tolik přála, aby se jednalo o rozhodnutí Evropského soudního dvora. V tomto případě by nemohlo být toto rozhodnutí spochybňováno žádnou stranou. Dnes máme politická rozhodnutí o smíšeném charakteru a obvinujeme členský stát za to, že dělá svou práci. Takže když máte kompetence, tak prostě tyto kompetence plní v té části, která se ho dotýká. Musím tedy říci, že pokud toto schromáždění je demokratické, a to je, a my ho musíme respektovat jako takové, členské státy když mají své kompetence, tak jsou stejně demokratické jako toto schromáždění. Takže musíme osvětlit tuto otázku smíšeného charakteru a nesmíme prožívat eh, takovéto eh, střety mezi komisí a radou. Já myslím, že bychom měli počkat na rozhodnutí Evropského soudního dvora, než budeme hlasovat o této dohodě, protože nevíme vlastně, o čem hlasujeme. Nevíme, co je v naší výlučné kompetenci jako parlamentu a co je v kompetenci členských států. Takže budeme hlasovat o něčem, co provizorně vstoupí v platnost, ale v podstatě ani nevíme, co tedy provizorně vstoupí v platnost a na základě našich kompetencí. A k tomu ještě se přidávají ty různé interpretace. Těch je několik. Jsou to nástroje, které jsou právně závazné, potom jsou to deklarace, různých aktérů, anebo jsou to jednostranná prohlášení členských států. A tato tři různé tyto tři eh, různé právní statuty vedou k tomu, že vlastně ani nevíme, o čem budeme hlasovat v tomto parlamentu. Uvedu příklad. Odhlasujeme dohodu o volném obchodu s Kanadou, kde bude ICS, systém řešení sporu. A Belgie řekla, že nebude ratifikovat dohodu, pokud ICS nebude změněno. Což znamená, a pan Petričony nám bude muset něco zaručit. To bude znamenat, že tam nebude ICS, tak jak je v současné době na stole. Jaké ICS tedy budeme mít? My tady budeme hlasovat o ICS, té současné formulaci, tak jak nám bylo prezentováno, víme, že to nebude moci být ratifikováno, protože jeden členský stát to ratifikovat nebude, takže to nemůže vstoupit v platnost. Komise nám říká, já se zavazuji, že to změníme, ale nevíme, jakým způsobem to změní, takže hlasujeme o ICS ve verzi A a ono to bude změněno, my nevíme jak, nevíme, jestli to bude akceptováno, ale přesto o tom budeme hlasovat zde v Evropském parlamentu. Já si myslím, že to je opravdu strašné amatérství, pane předsedo, a vy jste říkal, že musíme respektovat demokracii v této instituci a pokud chceme dělat svou práci evropských poslanců a ne nechat se pilotovat našimi hlavními městy, ale pokud chceme pracovat jako europoslanci, tak musíme mít všechny informace, konkrétní, praktické informace o tom, o čem budeme přesně hlasovat v následujících týdnech a potom budeme důvěryhodní. Pokud nevím, o čem budeme hlasovat, tak na nás bude útočit obyvatelstvo, ti nám řeknou, vy jste stlačili zelené tlačítko, ale vůbec nevíte, co jste přijali, nebo na červené tlačítko, a přitom vůbec nevíte, co jste odmítli. Takže žádám komisi, radu a tento parlament o jasnost. Merci beaucoup, Mr. Takula. Děkuji, pan Takula. <clears throat> Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. <clears throat> Děkuji. Po těchto dvou dobrých kvalitních příspěvcí pana Kasparyho a paní Areny vás musím trošičku uklidnit, protože i ta dnešní diskuse, kterou vedeme, která byla vedena v eh, členských zemích, ukázala, že eh, s obchodní politikou je spojeno spousta nejistoty. Já se chci zeptat komise, jaký členský stát EU do posud sdělil radě nebo komisi, že bude trpět e, v důsledku této dohody. Já mám dojem, že všechny členské státy e, bez ohledu na to, jak se stojí e, Eh, jak se k tomu staví jejich vláda, tak všichni se domnívají, že obchod potřebujeme, že musíme, že Unie 28 členů může lépe vyjednat pravidla než jeden eh, členský stát. Dohoda CETA. Já jsem z mm, malého státu, i nejtvrdší komunisti a konzervativci říkají, že mě kontaktují a říkají, postarej se o to, aby CETA byla prosazena, eh, abychom mohli, měli nové zakázky a podobně. Eh, od, spolupracují tady s odbory, to je zajímavé. Eh, v tom případě CETA jsou také nevládní organizace, které jsou aktivní v sociálních médiích, ale politická paleta od levy doprava no, má jiný názor. Nyní tedy se ne, nebudují nějaké zdi mezi politickými stranami v této otázce. Když mluvím o zdech, tak uh, tak můžeme, něk, několikrát jsme tady zmínili budoucího prezidenta Trumpa, ale mm, mm, já bych řekl, že tady to občas bereme příliš V ně ehm, uvidíme, co přijde. Já si myslím ale, že tento výbor se shodne na tom, že teta, CETA proběhne a pak později uvidíme, jak Ehm, budoucí vláda v USA se k tomu postaví, jak to, jak to může celé pokračovat dál. Je to tedy smíšená dohoda a e, ratifikace je proto něco méně jistá. Tato obchodní dohoda by ehm, měla být mm, do budoucna dohoda Unie. To bylo snazší uvidíme, ehm, co k tomu řekne soudní dvůr, musíme to ehm, brát vážně. Já si osobně myslím, že Evropská unie by se měla dále eh, rozvíjet jako společný orgán nezávislých států, ale právě v oblasti obchodu bychom měli v, jako Evropa jednat společně. Jsem rád, že CETA bude pokračovat dál a ratifikace na národní úrovni doufejme brzy proběhne a bude to brzy implementováno. Chci také konstatovat, že když jsme tady vedli otevřenou diskusi, vůbec, když diskutujeme o té diskusi, tak je důležité, aby všechno, co je špatně chápáno, tak bylo označeno. My jako poslanci budeme, bychom měli vždy mluvit jasně, aby eh, eh, se eh, špatně nevykládal prohlášení druhé politické strany. To je jedna z našich klíčových úloh. Nyní jsme našli linii pro dobro našich občanů a regionů. Emmanuel Moel. Oui, moi je, je trouve ça très že veřejné mínění se pouští do diskuse o CETA. A připadá mě také pozitivní, my, my poslanci bychom z toho měli mít radost, eh, když vidíme, že tyto otázky jsou nyní v jádru pozornosti médií, eh, občanské společnosti. To je velmi dobře, to znamená, že je to téma, které eh, lidi zajímá mně to připadá, že je zcela jasné, že lidé pochopili, že jsou tady jak příležitosti, tak i určitá rizika. To je dobře, že tady je vedena diskuse. Té se nevyhneme. Podívejte, všichni mluví o Donaldu Trumpovi, ale v jádru eh, kampaně ehm, Donalda Trumpa byl volný obchod. A to nejenom eh, ostatně u republikánů, ale také u demokratů. Co přesně eh, vlastně přinesla nafta, co pozitivního, co negativního, eh, už platí dlouho ve Spojených státech a praporadě řečeno, výsledky nejsou až tak zářné. Eh, my musíme mít také diskusy v Evropě. Já vidím, že někteří tvrdí, hm, ti, kdo jsou proti CETě, jsou karikaturováni, ale na druhé straně se říká, když máte tento postoj, pak jste nostalgičtí jako v Severní Koreji. No, tak eh, já v tomto parlamentu konstatuji, že když malá země jako Lucembursko zablokuje veškerý pokrok v oblasti fiskální, tak to nikoho, nikoho se to nedotkne. Ale když jeden region, který je ostatně větší než řada členských států EU, tady položí určitou otázku nebo jde o smíšenou dohodu, tak najednou všichni naříkají, protestují proti eh, tomu. No tak to opravdu eh, v projevu Paula Maněta, premiéra Valonska, byly vyjádřeny pochybnosti velmi přiměřeným způsobem. Pochybnosti, které máme i jinde. Já vám mohu říci, že ve Francii a někteří kolegové to mohou potvrdit, kdyby byla referendum ve Francii o CETA, to byste teprve viděli ten výsledek. Takže pochybnosti, které vyjádřila vláda Valonska, to se týká, ty se týkají většiny eh, členských států EU a všech Evropanů. Tolik tedy, pokud je o oprávněnost této diskusy. Jsou tady otázky, které jsou nevyřešeny. První otázka, a na to jsme nikdy nedostali odpověď ani od komise, ani od rady, ani od eh, parlamentních složek, Eh, to je, jaký ekonomický eh, pozitivní výsledek očekáváme, jaký přínos očekáváme. Jistě, volné obchody, to je vynikající pro růst i pro zaměstnanost, ale když se podíváme na těch málo studií, které máme k dispozici, pak to není úplně jasné, jaký ten přínos bude. A druhá věc, reaguji na to, co Evropy přijde hovězí a vepřové maso, eh, kterého je tam přebytek. Eh, to eh, se počítalo, že to vstřebá britský trh, ale je milý to Británie rozhodla o Brexitu a odejde. Čili jsme najednou v situaci, kdy tuny vepřového a hovězího bude muset vstřebat jinde. Takže to jsou otázky a je tady celá řada pochybností o, o interpretacích i společných prohlášeních. Takže já, když se podívám jednak na kompatibilitu ICS a evropského práva, tak je to nejasné. Dále eh, země, jako je Francie, tady je otázka ústavnosti některých ustanovení. Například jeden profesor ústavního práva ve Francii vydal text, kde řekl, že Eh, to v určitých aspektech může být eh, protiústavní ve Francii. Pak jsou tady některé dodatečné prohláš, dodatečná prohlášení, eh, pak jsou tady také otázky dočasného uplatnění. Německo získalo mechanismus opt-out o dočasné uplatnění, taktéž i Belgie. A ty ostatní země, těch se to týká nebo netýká? Možná, to jsem nepochopil, možná je chyba na mé straně. A pokud jde o prohlášení komise. V nástroji, který eh, interpretuje věci, nejsou tyto ochranné mechanismy, ale přitom eh, v VTO se tvrdě ze strany Kanady a, USA bojuje proti eh, principu předběžné opatrnosti. jsou tady někteří nostalgici Severní Koreji, no že evropští občani e, se zajímají o tyto otázky. Není nic horšího, než když e, naši voliči mají pocit, že je všechno nejasné a netransparentní. Tak prosím ta 1500 stránek dohody. To je dohoda, která je výhodná jak pro EU, eh, e tak pro Kanadu. Děkuji a prosím, Jude. Thanks very much. Děkuji. První věc je, je, že je důležité, aby probíhala veřejná diskuse o obchodních dohodách. Tato veřejná diskuse není o tom, zda jsme pro nebo proti obchodu, ale Odráží to to, že naše obchodní politika není tradiční obchodní politika, snižování tarifů a zjednodušování cel. Jde to směrem, které, který je velmi důležitý, který si zaslouží demokratickou kontrolu. Je e, chybou tvrdit, že Evropský parlament není demokratickou institucí, s tím plně souhlasím, to, ale také musí být, mě být zodpovědní my. A je frustrující, že ty otázky, které byly položeny v tomto parlamentu, které odráží mnohé otázky, které eh, položí členské státy, se neřešily během dvou let, než jsme se dostali eh, jaksi do fáze v radě, kde za pět minut 12, kdy bylo najednou možné udělat prohlášení na evropské úrovni a vyjasnit věci. Jistě eh, je možné najít jasnější formulace. Eh, já vítám vyjasnění, to je klíčové. Lidé musí vědět, o čem hlasují. Ten problém, který mám já, je, že tam některá ta vysvětlení vlastně tu situaci činí ještě složitější. Když se podíváte na otázku jako to, že tady máme prohlášení Slovenska, Polska, Belgie, kteří se konkrétně ptají, že konkrétně žádají změny textu e, smlouvy o s, s, řešení sporů mezi státy a investory a změnu na ten e, systém e, soudů. A komise říká, že nebude otevírat znovu ten test. Takže o čem hlasujeme? Belgie to jasně řekla, členské státy to navrhly, že budou vetovat, pokud jejich deklarace nebudou aplikovány. A e, říká se, že bude reforma ICS, než se dostaneme e, k hlasování v národních parlamentech a ICS vstoupí v platnost. My jako poslanci vlastně se vzdáme naší role v tomto procesu, pokud tento proces proběhne po hlasování v Evropském parlamentu a součást naší role při obhaje, obhajobě evropských eh, privilegií je, abychom jasně řekli, jak ten proces vypadá, jak se mm, na tom podílí Evropský parlament. A pokud na konci toho eh, procesu to není změněno, nebo zda to je změněno, pro, eh, aby to odpovídalo obavám veřejnosti. Dále jedna mluva, která se stále cituje, jasně říká, že je hierarchie mezi jednotlivými nástroji, ale není jasné ze všech těch deklarací, interpretačních nástrojů a všeho ostatního, jaká je ta hierarchie. A tady to potřebujeme vědět. Já souhlasím se Ska Keller. Potřebujeme jasnou analýzu komise, co je právně závazné, jaký mají dopad na sebe navzájem, protože některé z nich si protiřečí. Například počet deklarací interpretačních nástrojů říká, že musí e, být přijato rozhodnutí společným výborem CETA pro implementaci jednotlivých prvků. Můj problém je, to je jedna z pozitivních věcí v tom interpretačním nástroji, že ekologické pracovně právní standardy budou závazné a to by byl krok před, pokud by byla posílena ta kapitola udržitelného rozvoje, která takže by měla závazné standardy. A přesto ta rezoluce nebo to stanovisko nebo deklarace komise k německé, rozhodnutí Německého ústavního soudu jasně říká, že není možné, aby takové rozhodnutí padlo v blízké budoucnosti. To je přímý rozpor. Dokud nebudeme mít jasno, jaká je hierarchie, jak se bude řešit rozpory, tak je velmi obtížné že chtít po poslancích, aby hlasovali o něčem, co se vlastně neustále mění. To není zodpovědná demokracie, to není správná parlamentní kontrola. Děkuji, pan Obromajer. Děkuji, pane předsedo. Je to důležitá diskuse. Mnozí kolegové už to začínají skladávat poměrně únavným vzhledem k tomu, když očekávání tady není, že mm, ten výsledek nastal a aby pak byl akceptován na úrovni parlamentu a aby to, se to stalo vlastně eh, součástí smluv. Nakonec půjde o zaměstnanost, to ukáže čas. Eh, hlasování ve členských zemích, to je jedna úroveň, ale to, co všechno my diskutujeme, jaké problémy, námitky přijdou, to bude důležité i pro moji zemi a moje rozhodnutí v Rakousku pro naše poslance. Takže je dobře, že se tady ty problémy otevírají. Bod dvě. Je zajímavé, že se musíme omlouvat za to, že máme obavy a otázky, abychom nebyli jako populisté. Zůstejme na zemi. Jako poslanec mám povinnost klást otázky a zastávat, e, prezentovat ty obavy občanů. Také chci gratulovat k, e, k, k tomu, že je tady snaha tady do toho vnést ty pochybnosti. E, chci pogratulovat tady Malensku. A Eh, přál bych si, aby moje země měla eh, odvahu tedy tyto obavy takto vyjádřit. Další věc, která bohužel tam také není, pro mě by bylo důležité pro moje spoluobčany, kdyby ten základní princip, ten preventivní princip, kdyby to tam bylo závazné a ne eh, bychom tady slyšeli, že stejně eh, máme standardy, které se budou dodržovat a takhle, to je hezké, ale bylo by dobré, kdyby ten preventivní princip evropský, aby to bylo určitá, tak, eh, určitý závazným bodem v tom textu, jako brzda. Moje eh, obavy se týká regulačního principu. To má velký význam tyto, to ani nemůžeme posoudit, neznáme um, její složení. Všechno toto není jasně definováno. A mm, je otázka, co to bude regulovat. Takže to jsou obavy, pochybnosti, zda to nazvete populismem nebo ne, to je jedna věc, ale každopádně je toto nutné projednat neposlední řadě, tedy v parlamentech členských zemích. Pan Fjellner. Podstatou Evropské unie je sdílení suverenity. O tom stále mluvíme, jak to udělat. Migrace, měli bychom sdílet suverenitu, obrana a další oblasti, které se nyní projednávají, kde členské státy mají pocit, že to sami nezvládnou, ale několik chytrých lidí se sešlo v roce 56 a řekli si, že celní unie je dobrý nápad, že budeme sdílet suverenitu. A té doby jsme úspěšně budovali prosperitu a věci jsme e, dostatečně tedy úspěšně tvořili. Do, až do dneška. Nyní se lidé zaměřují na to, jak zvrátit zpátky tu suverenitu, jak ji znacionalizovat. Nejenom parlamenty, ale i regiony by měly hlasovat eh, o věcech týkající se celník Unie. Důsledky samozřejmě budou katastrofální pro obchodní politiku pro Evropskou unii. Eh, Bychom nemohli jednat v oblasti, kde máme kompetenci. Pokud by tomu tak milo, pak bych si se zeptal, když je tedy obchodní polika v tomto zmatku, tak je legitimní otázka, pokud tedy jdeme tímto směrem, tak víceméně řekneme, že tento parlament nemá demokratickou legitimitu. Uvědomte si, že to nebyla. Já jsem poslouchal klasickou konferenci s paní Malstrom. Eh, řekla, že jsou, je právní nej, nejistota, zda je to smíšené nebo ne. Komise mm, tvrdí, že to je jenom je na EU, tento parlament, my, protože my čteme ty smlouvy tak, jak jsou, my věříme v naši vlastní demokratickou legitimitu a my tvrdíme, že máme kompetenci k tomu. Ale z politických důvodů komise byla dostatečně moudrá, aby rozhodla, že to je smíšená dohoda. Někteří to vítali, řekli, že to bylo dobré rozhodnutí tito lidé tedy eh, spochybňovali demokratickou legitimitu tohoto parlamentu. Já jsem si eh, téměř kladl otázku, co tady dělám na těch schůzích posledních 12 let. Pokud tomu tak je, a pokud toto je dobré politické rozhodnutí. já jsem to slyšel v mnoha diskusích, že jenom e, klademe otázky. Dobře, to je dobře. občané kladou otázky. Já předávám otázky občanům. Já mám ještě jednu. Jak reagovat na tyto otázky? Sejít se s občany, vysvětlovat. Já nevím, kolik interpretačních deklarací tady už bylo. E, CETA pro hlupáky bych tomu nazval. CETA je velmi složitý text, ale je tady spousta vysvětlení veřejných služb, hormonech, in, ochrana investorů a tak dále, a tak dále. Ale i tak se ty otázky objevují znovu a znovu. Stejné, co kdybyste si přečetli CETu a interpretace. Odpověď dali občanům, abyste eh, zmírnili jejich obavy a neopakovali jenom ty mýta, mýtusy. Mýty. Ti, kteří opakují eh, nepravdy, co týče veřejných služeb a tak dále, tak to buď nečtou, nebo nemohou, ne, nemohou číst, protože to v textu je. Vraťme se k ochraně investic. Já nechápu, máme obavy, že poprvé tedy eh, tam je nějaká soukromá justice. valonci si uvědomili najednou, že je ochrana investorů a máme s tím problém. To je takový vtip. Belgie má 60 bilaterálních dohod s ISDS. Možná jim to tak nevadilo, protože je eh, žalovali jenom jednou a oni vyhráli. A není to e, tak, že by si vlastně, že to je tak staré, že už o to ani e, eh, na tom nemyslí. Mají dvě ale nové s Panamou a Tadžikistanem. Kdy protestovali Valoni? Kdy tady byla diskuse? řekli, že tedy ty, ty, ty existující se zruší? Ne. Možná se zeptám paní Areny, která byla ministriní v belgické vládě, když se uzavíraly ty dohody s Tadžikistánem a Panamou. Je tam nějaký problém? Proč je tady najednou problém s tímto v poslední chvíli? Neslyšeli jsme odpovědi na naše otázky. Já si myslím, že tady bylo spousta příležitostí. Belgie měla spoustu příležitostí dostat odpovědi na své otázky. Bylo by zajímavé se dozvědět od komise, kolikrát komise informovala radu o CETA. Kolikrát jste informovali tento parlament? Kolikrát vy jste reagovali na otázky? Protože pak už jedno, zda sem chodíte nebo ne. Evidentně lidé neposlouchají. Pan Luns. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem belgickým poslancem, já jsem z Belgie, samozřejmě tedy ne eh, z Valonska, já jsem eh, z Flander a eh, Flandry hájí CETu. A mm, má strana je největší, vlámskou stranou jsme v národní, tedy ve federální vládě. Promiňte, můžu přerušit? Když dáváte možnost belgickým eh, eh, poslancům, aby se vyslovili vůči těm atakům, tak byste to měli udělat já si myslím, že buď dáme odpověď, nebo tedy možnost odpovědět. Já tady klidně povedu belgickou debatu, pokud chcete. Každý má stejné právo mluvit, prosím, uklidněte se. Als, als mevrouw Arena mijn, mijn tussenkomst afwacht, zal ze zien dat dat geen aanval is, maar een aanmoediging. Kolegyně arena uvidí, že to není útok eh, z mé strany, ale je to na pozbuzení. Já pouze říkám, kdo jsem. Tady hovořím za důležitou část belgického obyvatelstva. Valonsko má právo dělat to, co udělala. udělalo. Má rozhodně toto právo. Je to zcela demokratický subjekt a na tom se všichni shodneme. Potřebujeme více demokracie a to právě Valonsko udělalo a mělo na to právo. Já jsem rád, že SD v současné době souhlasí s tím stanoviskem, podle kterého národní parlamenty mají důležitou roli a že musíme poslouchat jejich hlas a vést národní debatu. V debatě na poslední chvíli se ukázalo, že to má výhodu. Fielner tady velmi energicky říkal, že se objevuje spousta otázek, ale málo odpovědí. A my máme důležitý argument, který chceme předložit. Komunikace z Valonska. Ta je velmi jednoduchá, velmi jednoduchá, pokud jde o odpovědi. Jako politici usilujeme o to, že chceme mít argumenty, chceme mít argumenty na podporu svého stanoviska. Hledáme tedy argumenty, které budou spolehlivé. A ty byly předloženy i proti tedy dohodě CETA. Co se říká? Co se říká v těchto odpovědích? Bude-li přijata dohoda CETA, nebude se dovážet maso s obsahem hormonu. Říká se, že náš sociální model bude posílen, že nebude ohrožen za třetí, že eh, veřejné služby eh, budou ochráněny, že to říká tedy nejenom CETA, ale i Valonsko za čtvrté nebudeme mít soukromé soudy. To neříkám já, to potvrzuje i tedy Valonsko. Nebudou zde trouští koně pro nadnárodní společnosti. Nebudou. To se přesně takto říká eh, v, té, v tom sdělení socialistické strany ve Valonsku. Národní zájmy budou chráněny kvalita potravin bude chráněna. To také neříkám já, to říká Valonsko. Za osmé. Jednodušší vývoz pro malé a střední podniky. Všechny ty body, které se vracejí do debaty, které se tady neustále opakují, jsou potvrzeny i ze strany Valonu nejzajímavější věc je, že toto vše je možné, aniž by se změnila třeba jen čárka v dohodě CETA. Není to žádná novinka. Nejsou tady nějaké nové odpovědi na otázky. Ty otázky jsou pořád stejné, odpovědi také. CETA se vůbec nemění, není tady žádná nová dohoda CETA. CETA je jenom jedna a nebyla vůbec změněna, nebyla změněna ani čárka. Diskutovalo se tedy o ICS. K tomu máme výkladový dokument, který tam počítá s jistou podmíněností. Ale kdo si tu notu přečte, tak uvidí, že se tam potvrdí něco, co už roky víme. Nebude zde žádný soukromý soud, budou to nezávislé soudy, nezávislí soudci. O tom hovoříme už eh, měsíce. Nejde o to, že bychom eh, zahájili teď nějakou novou debatu. To už víme, víme to prostě řadu měsíců, řadu let a teď to říkáme tedy explicitně. Kolegové, velmi dobře víme, o čem hlasujeme, velmi dobře to víme, protože jsou to věci, které už měsíce známe. Na závěr, já jsem přišel přímo z letadla, přiletěl jsem ze Spojených států, vrátil jsem se v devět. vyslechl jsem si projev Donalda Trumpa. Chápu, že zelení v Evropském parlamentu mohou být spokojeni s výsledkem. Možná jsou spokojeni s výsledkem, protože už nejsou sami. Nejsou sami ve svém boji proti volnému obchodu, za izolacionismus, za protekcionismus. Našli někoho, kdo bude bojovat ten jejich boj s nimi. Našli Trumpa. Nevíme, jestli jste poslouchali první Trumpův projev v New Yorku. Zněl trošičku umírněněji, umírněněji než v minulosti. Doufám, doufám, že ta debata O tom a o dalších bodech bude pokračovat. Děkuji. Já bych tedy začal těmi posledními slovy. Já se nedomnívám, že to srovnání, které právě e, zmínil kolega Luny, tak e, je pravdivé. E, to záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Samozřejmě jsou různé názory na to, jak funguje ekonomika, sociální stát, veřejné zájmy, jak jsou tedy zakotveny, jak ti různí uh, účastníci ekonomického života do toho vstupují. A u této dohody jde o dnešní ekonomiku s závažnými společensko-politickými důsledky. O to jde v těch diskusích v členských zemích. O to jde v diskusi v Kanadě. A ta otázka je, zda my jako Evropský parlament s tím podepsaným eh, se, se začínáme teď s tím podepsaným textem zabývat. To jsme měli dělat samozřejmě dřív, intenzivněji v té vyjednávací fázi. To je samozřejmě, eh, je to demokratické právo tohoto Evropského parlamentu, protože v zájmu tedy eh, ovlivnění těchto procesů bychom eh, měli starat o to, jak vypadá tato Evropská unie, aby se neroz, nefragmentovala na, na regionální zájmy, aby občané v členských zemích měli možnost se účastnit politického procesu Evropské unie. A o to jde u CETY a všech dalších dohod s mnoha eh, rozporuplnými dopady na realitu. A proto je správné, normálně logické, že jsou tady různé názory, které tady musí být, které musíme vnést do diskuse v Evropském parlamentu. To je otázka která souvisí s smíšenými nebo nesmíšenými dohady. E, ústavní smlouva řekla, že jsou oblasti z našeho německého hlediska, které se musí rozhodnout na ně německé úrovni. E, tady je, je tady také prohlášení mm, ministrů hospodářství a podobně, ale ty otázky které z toho vyplývají pro nás, že to má samozřejmě, to, to souvisí s budoucím fungováním CETA a to musíme prověřit. Je důležité, aby byly eh, odpovědi na otázky, co se týče postupů. Mm, Eh, co se eh, komise a parlamentu. Abych se vrátil ještě jednou k té dohodě. Daniel, Kristof také se k tomu vyjádřili. Ano, jsou různé kritiky, různé názory na různé obsahy, které byly dohodnuty. Například jsme striktně proti implementaci negativního přístupu, že máme jiné Eh, ekonomické přesvědčení a chceme, aby to bylo téma, aby domníváme se, že z toho přesto mohou vyplývat nebezpečí pro veřejné služby. Jeden eh, je příklad, my jsme pro ten prevenční přístup, to je mm, pravda, ale také musíme říci, mm, jít s tím ven a říci, co to může znamenat. A ta, to jsou různé pochybnosti, které tady správně byly otevřeny. Pak ta vnitrobelgická diskuse. Belgie je federální stát. Vážně se o tom diskutuje. Já bych si přál, aby každý ministr předtím, než něco podepíše, tak, aby si zjistil většinové poměry ve svém státě. Pak bychom to tady celé neměli. Bylo by to jasné. Kde je evropská kompetence, rozhodování institucí, ale také národní úrovně, co je evropská politika, co je EU politika, co je regionální politika. To musíme zohlednit, to musíme um, zdůraznit. To demokratická zmocnění občanů toto eh, tedy otevírat a ne to nechat prostě nechat být a eh, nechat, přenechat to jenom populistickým silám. To já nechci. My potřebujeme tuto demokratickou vazbu. A my musíme se postavit k naší odpovědnosti a tady si myslím, že potřebujeme také nutnou, čas, nutnou dobu, na, eh, která je potřeba na kontrolu a doufám, že to bude také eh, v rezoluci toho výboru většina eh, proti, ale já doufám, že rezoluce frakcí pak zohlední celé toto široké spektrum otázek, až to bude dobrá rezoluce ke e, procesu ratifikace CETA, minimálně v Evropském parlamentu. Karolín ještě. Velice stručně. K této diskusi v posledních týdnech mě napadá, že e, je tady velká nejistota velké, eh, hodně otázek. Je to tak, že na ně musíme odpovědět, pokud eh, chceme rozhodnout o této dohodě a je důležité se zamyslet nad tím, proč tyto všechny otázky a nejistoty eh, tady jsou. Ehm, my jako Evropský parlament máme malou pravomoc spolu rozhodovat. Ty rezoluce nestačí na to, aby komise ehm, se zhostila našich návrhů. Ehm, Pokud nám komise řekne, že už to ehm, nejde, že už je na to málo času a podobně. Je tady více, je třeba více jistoty, více jasnosti. My jsme ehm, to, to mluvili ICS deklarace, které e, jsou, které se teďka e, e, znova objevily a co mě, Kde já si kladu otázku, jak to tedy je s eh, Brexitem? Změní se to potom, ta dohoda? A tady neslyším konkrétní odpovědi, tom nemluvíme, ale právě tady se musíme na to podívat, co to způsobí, že to něco způsobí. Nejsme proti všemu. Jsme eh, to, abychom diskutovali a eh, podrobně se na to podívali. Máme toto ob, ob, naši, naši občané, to každý ví, co je to CETA. Není potřeba to už vysvětlovat. E, musíme, ale my musíme přesně vědět, o čem hlasujeme, to je naše právo. Answers are needed. Please. Mauro, potřebujeme odpovědi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dlužím eh, vám i členům výboru za to, že jsem přišel pozdě. Já jsem eh, v 60. a 70. letech eh, vyrůstal v severní Itálii, takže já mám velký respekt k ocelářům. Viděl jsem jak eh, tam demonstrovali. Mm, bylo to trochu, že ohrožovali náš život, ale byli jsme dobře chráněni. No nicméně omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě. Já jsem si poznamenal všechny do, otázky, které zde zazněly. Kolega je pro mě také schrnul. Já se pokusím eh, být eh, co nejfaktičtější. Pokud mi něco vypadne, Vzhledem k časovému limitu, tak jsme v kontaktu s celou řadou členů tohoto výboru a další vyjasnění tedy poskytnu bilaterálně. Jak to bylo s těmi prohlášeními? To jste se tady ptali. Komise v tomto smyslu neudělala nic nového nebo nic zvláštního. Bylo to možná trošku dramatičtější než obvykle, ale my sehráváme roli v tom, že usnadňujeme rozhodovací proces v členských státech. Například v minulosti jsme byli požádáni německou federální vládou, abychom tam přijeli, abychom diskutovali nejen s ministry, ale také se zástupci spolkových zemí, pokud jde o veřejné služby, ochranu kulturní rozmanitosti a tak dále. V uplynulých týdnech, eh, kdy se debatovalo o dohodě CETA, jsme byli v úzkém kontaktu alespoň se šesti členskými státy. Většina práce probíhala přes národní vlády. Jen v případě Belgie jsme byli požádáni, abychom vstoupili do kontaktu s regionálními vládami. Udělali jsme to na žádost belgické federální vlády. Věděli jsme, že valonská vláda především tedy eh, byla takto orientována a bylo to velmi produktivní. Komise vysvětlovala, usnadňovala komunikace. Kdykoliv jsme viděli, že naše vysvětlení nedostačují, tak jsme se pustili buď spolu s Kanaďany cestou společných interpretativních nástrojů nebo cestou eh, evropských prohlášení, abychom tedy přinesli další informace. Máme prohlášení komise, prohlášení rady, některá prohlášení v individuálních členských státech, ale k tomu se ještě vrátím. Teď k povaze těch nástrojů. Někteří členové výboru už říkali, že toto jsou eh, výkladové nástroje. Je to vysvětleno v deklaraci číslo 38 s právní službou rady. Tam souhlasíme, komise tedy souhlasí s tímto názorem. Není to změna dohody CETA, je to pouze objasnění a má tedy, jak říká právní služba, právní sílu a závazný charakter. Každý, kdo bude interpretovat dohodu CETA, komu tedy ten text nebude připadat jasný, tak bude vázán tím testem, textem deklarace, což je autentická interpretace těchto ustanovení. Snažili jsme se poskytnout takovou tabulku, aby bylo vše jasné. Je to poměrně kompletní ohledně toho, jaká jsou ta ustanovení, na něž se vztahují různé pasáže tohoto nástroje. Bylo to také na žádost valonské vlády ohledně té nejistoty, kterou tam měli. Evropská prohlášení jsou také, jak uvádí právní služba rady, součástí právního kontextu. Jsou jednostranné, ale všechny se týkají otázek třeba obezřetnost. Obezřetnost eh, se ve výkladovém nástroji zmiňuje, že Kanada i EU potvrzuje princip obezřetnosti tak, jak je obsažen v mezinárodních dohodách, které podepsali. V mezinárodních dohodách, když nějaká věc není uvedena, tak to jasně znamená, že platí Eh, domácí legislativa, že tím není zasažena, ale jenom, aby to bylo opravdu jasné, tak jsme vydali prohlášení, ve kterém uvádíme, že nic, eh, co je v dohodě CETA, se nebo neovlivňuje Evropskou dohodu o, nebo legislativu o obezřetnosti. Ta je popsána ve smlouvě a je úkolem všech členských států se toho držet a vynucovat ji. Nic v CETA tomu nezabrání. Proč se to tam neopakuje? Kanada nás nežádala, abychom tam znovu uvedli princip obezřetnosti a my jsme také nechtěli nutit, eh, aby uplatňovala princip, eh, který jí nějak neleží na srdci. Ten systém musí fungovat oběma směry. Máte tedy podobnou eh, výkladovou hodnotu všech dokumentů ve vztahu k různým aktérům. Společný výkladový dokument tady máme, aby byl závazný i pro Kanadu. Deklarace evropských aktérů jsou zde proto, aby evropští aktéři byli vázáni těmito výklady v oblastech, eh, které nejsou pro Kanadu relevantní, ale týkají se toho, jak mají dohodu uplatňovat evropští aktéři. Pokud jde o tu nejednoznačnost jednostranných prohlášení členských států, to jsou prohlášení členských států, některé z nich měly možnost eh, diskutovat s komisí a se sekretariátem rady. Jiné si je vydali prostě zcela za svou vlastní, pod svou vlastní zodpovědností a k tomu komise nemůže nic říci, nemůže se vyjadřovat eh, k přesnosti nebo k cílům, protože jsme nebyli součástí diskuse. Kdykoliv nás členské státy konzultovali, tak eh, jsme radili, že cokoliv členské státy prohlásí, musí být v souladu nejen s všeobecnou evropskou legislativou, ale i s dalšími prohlášeními v dohodě. Máme zde jedno zvláštní prohlášení, které je důležité. Někdo tady hovořil o opt-outu z provizní nebo z provizorního uplatňování. Nic takového tady není. Pár států to chtělo explicitně prohlásit. Je to věc, která je vlastně reformulací zákona, který platí pro všechno. Pokud eh, orgán v členském státu má za úkol ověřit eh, soulad eh, nějaké dohody se svou ústavou a pokud prohlásí, že tato dohoda je protiústavní, tak ten členský stát nemůže dohodu ratifikovat. A pokud je ta dohoda už eh, prováděna, tak eh, musí zastavit eh, její uplatňování. Nicméně tady to nejde, pokud členský stát oznámí Evropské unii, že nemohou ratifikovat nikdy tuto dohodu, protože je protiústavní, tak evropské instituce musí jednat a ukončit tuto smlouvu, protože jinak budou tedy přijaty nějaké jiné kroky, aby se skoncovalo s tou neústavností. Druhý aspekt tohoto prohlášení je, že stejná nemožnost ratifikovat může vyvstat jako výsledk, výsledek toho, čemu prohlášení říká jiné ústavní procesy. My jsme použili tuto formulaci na žádost eh, příslušného členského státu kvůli rozmanitosti ústavních procesů v členských státech. V tom případě je otázka, jak bych to řekl, Parlamenty jsou svrchované, jsou také svrchované v tom, aby změnili názor, hlasování parlamentu může nebo nemusí být konečným slovem tohoto parlamentu a nikdo jiný, kromě toho parlamentu, to neví. Nikdo jiný nemá možnost to vědět. Takže prohlášení říká, že pokud některé ústavní procesy povedou k tomu, že ten ratifikační proces v členském státě se bude neustále, bude neustále selhávat, no tak eh, se k tomu musíme vrátit, nemůže se pokračovat v té prozatímní aplikaci a pak bude třeba jednat. Jakmile zjistíme, že to, toto selhání je konečné a definitivní, tak eh, členský stát je zbaven zodpovědnosti, pokud eh, to oznámí. Kdy to členský stát oznámí, to je na členském státě, na parlamentu. Podle té ústavy nemáme proto žádnou evropskou formulku a členské státy v podstatě také ne, protože to jsou dost eh, ojedinělé události. To je tedy smysl tohoto prohlášení a potom eh, je zde prohlášení rady, kterým se reaguje na prohlášení členských států. Členské státy připomínají nějaké téma, které je všeobecně aplikovatelné, ale Rada na to reaguje svým prohlášením. Takže i členské státy, které se nepřipojily k tomuto prohlášení, pokud oznámí evropským institucím, že nemohou ratifikovat dohodu CETA z jakéhokoliv důvodu, ať už je to otázka slučitelnosti s ústavou, nebo je to proto, že parlament odmítl ratifikovat a pokud je podle jeho názoru tato neschopnost ratifikovat definitivní, tak EU eh, e musí jednat podle nových postupů. Já bych měla si problém vám říci, jaké přesné postupy to budou. To minimum, které se týká provizorního uplatňování záleží na rozhodnutí rady. Máme dělat ještě něco dalšího? Možná by Rada a parlament mohli požádat o tu původní eh, ratifikaci. To se ještě musí dopřesnit. Pokud jde o otázku smíšeného charakteru, já nebudu zacházet do politických aspektů smíšeného charakteru znáte stanovisko předsedy Junckera, veřejně ho přednesl. Já bych rád řekl, že pokud je o tento parlament, teď z právního hlediska se ta věc hnula, rada přijala rozhodnutí, které je právně závazné, že podepíše tuto dohodu jako smíšenou dohodu. Členské státy podepisují jednotlivě a ta dohoda byla předána parlamentu, aby ji přeskoumal. Měla by to být jediná dohoda nebo něco jiného. Teď už to není relevantní. To tež pravděpodobně nastane v budoucnosti. Doufejme, že mezi tím dostaneme nějaké vyjasnění od Evropského soudního dvora. Já tady neříkám, že to není relevantní debata, může být politicky pořád relevantní pro dohodu CETA, to je na vás, abyste to posoudili, ale abych to vyjasnil právně, z právního hlediska už pro dohodu CETA není relevantní, možná to je relevantní pro budoucí dohody. Pokud jde o to, co se stane s provizorním uplatňováním, nebo co se stane v průběhu toho provizorního uplatňování. Cokoliv je tedy provizorně uplatňováno, tak je operativní. Ten společný výbor bude fungovat, to je důležité vědět, s ohledem na to, co jsme se zavázali udělat či neudělat ve společném výboru v průběhu toho dočasného provizorního uplatňování. než si vyslechneme nález ústatního dvora, jediného ústavního dvora, který tuto záležitost zkoumá, tedy německého soudního dvora, tak nemůžeme nic navrhnout v rámci toho společného výboru. Čekáme tedy na rozhodnutí německého ústavního soudu, to bude někdy v roce 2017, ale ta rozhodnutí společného výboru se velmi těžko přijímají v prvních měsících. Prostě ta rozhodnutí, která by mohla být přijata, mají spíše administrativní charakter a nejsou tak naléhavá, aby nemohla počkat pár měsíců. Teď ten problém ohledně ICS. Když se podíváte na historii ICS, tak si vzpomenete, že jsme vedli tuto diskusi v tomto výboru více než několikrát. ICS bylo vytvořeno jako probíhající práce, co bylo v dohodě CETA s Kanadou, to už je trošičku něco jiného než v dohodě s Větnamem. Tam jsou také jisté závazky, že do toho budou začleněny určité prvky krátce po vstupu v platnost. V případě Kanady je to trošku širší, vzhledem k tomu, jak rychle probíhala v té době práce. Dostali jsme velmi podobnou eh, žádost od jiných členských států. Ty se přesně ptali, co to znamená dokončení tohoto procesu. Chtěli také vědět, jak bude probíhat výběr soudců. To je věc, eh, kterou my jsme neřekli, protože každá strana si vybere soudce způsobem, jaký uzná za vhodné. My teď říkáme, jak budeme vybírat evropské soudce a jak budeme monitorovat výběr ostatních soudců. Otázka etického kodexu. Máme etická pravidla, jak v dohodě CETA, tak v dohodě s Větnamem. Také jsme se bilaterálně zavázali, že budeme zlepšovat, specifikovat, eh, že je rozvedeme do detailu. Zpráva od Valonska a dalších eh, byla jasná. Je to příliš důležité na to, aby to bylo do budoucna nejasné. Takže na to musíme opravdu vrhnout světlo. Když se podíváte na ta prohlášení, tak tam je program práce, ten ale vychází z původní koncepce ICS. Je to něco, co se mělo udělat. Nástroje jsou revizní doložky, které už jsou eh, v dohodě obsaženy. Komise se zavázala, že teď prostuduje tyto doložky a řekne, jakým směrem bude pracovat, aby dosáhla výsledku v těchto revizích. To by mohlo být odhadnuto z těch debat, které jsme vedli, ale byl to klasický případ. Když to lze odhadnout, tak proč se k tomu explicitně nezavázat? A to jsme tedy udělali. Musíme teď ještě přesvědčit Kanadu. Kanada byla součástí této debaty, jak všichni víte, a Kanada nadšeně přijala koncept ICS. Samozřejmě je zde možnost, že Kanada nebude souhlasit a proto Valonsko a belgická vláda se chránili proti této možnosti tím, že řekli, že pokud se toto neudělá, tak eh, nebudou ratifikovat. Kromě toho, že parlamenty jsou svrchované a parlamenty mohou říct dneska, že neuděláme něco a zítra se rozhodnou, že to udělají, protože to je jejich svrchované rozhodnutí, ale kromě toho je to silné politické prohlášení ohledně toho, za jakých podmínek je Valonsko připraveno odsouhlasit belgickou ratifikaci.